Uh, Vážení přátelé, dámy a pánové, zahájíme dnešní schůzi. Tak nějak se už konečně scházíme. Za pár minut nás už jistě bude mnohem víc než teď. V devět tady bylo téměř prázdno, ale tak teď už je tu aspoň někdo. Eh, rádi bychom přivítali ne poprvé v Evropském parlamentu komisaře Mödaše. Jsme rádi, že jste tu. Přičemž naše téma pro dnešní dopoledne je aktuální stav v oblasti evropské výzkumné politiky. Rád bych eh, vás všechny informoval, že pan komisař Moedáš představí priority komise v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a první výsledky programu Horizon 2020. A také nedávno oznámený mechanismus pro vědecké poradenství. Já jsem s panem Moedašem strávil poměrně hodně času jménem výboru ITRE Diskutovali jsme o e, velice důležitých otázkách. Pan e, místo předseda e, v těchto diskusích se také angažoval, takže hovořili jsme o budoucnosti inovací a myslím si, že třeba i pár poznámek z této schůze pro vlastně 800 lidí z celé Evropy v Evropské komisi byste nám také mohl Eh, říci, že ano. Karlo, si máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Díky za příležitost tu být. Už jsou skoro prázdniny, ale přesto je mi velkým potěšením tady už po třetí mezi vámi být. Pro dnešek jsem měl tu představu, že bych vám řekl něco málo o tom, jak vypadá situace teď po osmi měsících. Posloucháme vaše názory s vědeckou komunitu, zúčastněné strany proběhla několik schůzí s národními parlamenty, s členskými státy. Co jsem viděl, co jsem slyšel, jaké jsou priority, které jsem představil a eh, dnes bych je s vámi rád probral protože většina těch bodů jsou k diskusi, jsou to věci, kde se já od vás chci poučit a kde eh, na základě vašich vstupů bych třeba poupravil náš postoj. Žijeme ve velmi obtížných dobách v Evropě, obecně za to a já se snažím zjistit, co je to nejlepší, co jsme za těch 8 měsíců, pokud je o výzkum, vývoj a inovace, viděli. Myslím si, že eh, rozmanitost v Evropě, která se často vnímá jako negativum, musí být vnímána jako naopak velká výhoda. Tato různorodost je základem pro budoucnost eh, v oblasti vědy, inovací a výzkumu. Je to, myslím, to největší aktivum, které musíme využít v rámci našeho portfolia a v rámci našeho přesvědčení, že výzkum a inovace budou motorem růstu. Tato rozmanitost a ten průsečík různých národů Evropy je velká výhoda pro nás, pro všechny a já bych rád tuto výhodu využil i do budoucna. Nicméně stále zde vidím tři hlavní výzvy, co se týká eh, vědy a inovací. Za prvé, jak víte, a i já jsem to několikrát říkal Nedaří se nám dostat výsledky výzkumu na trh. To nám lidé říkají často, my o tom víme, mluvíme o tom, ale teď co s tím? Za druhé, v některých eh, sektorech vědy, i když jsme třeba největším producentem vědeckého poznání, zaostáváme právě v těchto nejdůležitějších oblastech. A jinými slovy to znamená, že musíme eh, o vědu pečovat a snažit se být nejlepší ve všech oblastech. A to zatím nejsme. A za třetí, co se týká Evropy, měli bychom, myslím, skutečně více zdůrazňovat, a to i politicky, vědeckou diplomacii a měli bychom víc využívat tu svou váhu jako Evropy, jakožto tedy světlonoše v Evropě a doufám, že se nám toto na poli mezinárodní vědy a diplomacie bude dařit. Strategie, kterou jsem představil, má přesně tyto tři problémy řešit. Tedy za prvé chceme vědecké výsledky převést do produktu, převést je na trh, abychom zkrátka provedli tuto transformaci našich znalostí. Za druhé chceme být nejlepší ve všech oblastech a za třetí chceme být internacionálnější. Já tomu říkám strategie 3O. Otevřená inovace, otevřená věda a otevření světu. A pro mě toto je základ toho všeho, čeho chci dosáhnout. Toto je má vize na eh, těch pět let. Vždy to je tedy ta vize otevřené inovace, otevřené vědy a otevření světu. Ptáte se, co tím tedy vlastně myslím. Co to je otevřená inovace, otevřená věda a otevřenost světu? Co se týče otevřených inovací, eh, má vize spočívá v schopnosti nebo neschopnosti Evropy kapitalizovat výsledky evropského výzkumu a inovací. Já ten problém a tím pádem to řešení vnímám eh, z hlediska schopnosti změnit regulační rámec. A zde tedy vyvstává otázka, jakým způsobem se můžeme zaměřit na regulace ve světě, kde regulace dlouho trvá, legislativní proces je sáhodlouhý a technologie se vyvíjí daleko, daleko rychleji. Jinými slovy, musíme se zaměřit na dvě věci. První věc, tomu říkám tech refit, a e, za druhé tedy ta regulace jako taková. Jinými slovy, musíme vést diskuse zde v parlamentu a s různými zájmovými skupinami, jak budou vypadat regulace do budoucna, jak budou vypadat pravidla do budoucna. Často vytváříme pravidla pro něco, co zatím vůbec neznáme a co často vůbec nemusí nastat a případně regulujeme něco, co vyloženě víme, že nenastane. Takže tuto debatu je potřeba měnit, je potřeba získávat vstupy i z vaší strany, protože to je jedna z nejdůležitějších věcí, která nám často zabraňuje ve využití našeho plného potenciálu. A za druhé, na základě mých zkušeností z různých inovačních ekosystémů eh, napříč světem víme, že každý takovýto ekosystém má vždy uprostřed nějakou univerzitu, kolem níž jsou nějaké firmy a má dost peněz. Základní rozdíl, který vidím mezi námi a jinými kontinenty a jinými platformami, je na té straně financí. A myslím si proto, že jedna z věcí, na kterou se musíme zaměřit, je, co nám chybí. Pojedete-li třeba do města, jako je Boston v USA, před 15 lety tam vůbec nebyl žádný biotechnologický hub. Co se v Bostonu změnilo? To nebyla univerzita, tam mají univerzit plno. Změnilo se tam to, že se tam přesunul venture capital, tedy eh, fin- financiéři rizikového kapitálu, kteří se stali součástí toho tamního ekosystému a to samé potřebujeme v Evropě a zatím to tak u nás bohužel nefunguje. Takže jedna věc, kterou bych já rád navrhl, je proskoumat možnost vyvíjení možnosti několika, jednoho nebo několika evropských fondů fondů, abych tak řekl. Toto je jedna z důležitých obcí do budoucna. Je potřeba zkusit najít způsob, jak řídit rizikový kapitál v Evropě, který v podstatě je dnes činný pouze na národní úrovni, není to vůbec přeshraniční sektor a s tím bude potřeba něco udělat. Tolik tedy eh, financování a venture capital v oblasti vědy. Myslím si, že je potřeba přemýšlet o rozvoji a dalším vývoji takovýchto fondů fondů. Ne fondů jako takových, ale fondů fondů. Proč? Protože záleží na té veřejné straně, aby do něčeho takového to investovala. Nicméně pak potřebujeme pomoc správců fondu, což je soukromý sektor, který ví, kam se má investovat a jak jinými slovy bude se investovat do jiných fondů. Tam budou profesionálové, kteří skutečně pracují v, té, v tom oboru a mají nějaké své zkušenosti. To je to, jak nejlépe najít svou pozici na tom poli excelence, protože ve finále o to jde. Pak je potřeba i nadále dělat to, co už teď vlastně děláme, tedy lépe pracovat s tím ekosystémem, který máme, kterému já říkám ekosystém Evropa. Máme program Horizon 2020. Já když jsem sem přišel, tak jsem řekl, že eh, s Korinou Krecu budu spolupracovat na tom, abychom společně mohli řídit a, a jak si združovat strukturální fondy a Horizon 2020. A teď si myslím, že jsme se dostali do takového bodu v čase, kdy vám mohu říci, že se chystáme vytvořit to, čemu říkáme Seal of Excellence, tedy pečeť excelence. A to je první krok na společné cestě. Znamená to, že jakýkoliv projekt, který půjde do Horizontu 2020 eh, anebo ERC, není financován, ale je považován za výjimečný projekt, ale z důvodu rozpočtových nebo jakýkoliv jiných eh, ten projekt nemůžeme financovat, tak si představujeme s Korinou Krecu, že bychom vytvořili certifikát, tomu říkáme ta pečeť excelence, který společně podepíšeme, my dva, a ten projekt, ta skupina lidí, ta univerzita nebo konsorcium nebo kdokoliv, pak může přijít za národními fondy, za strukturálními fondy víceméně a říct jim, podívejte, dostal jsem tady tento uh, glade, což je tedy jaksi důkaz toho, že jsme prošli velice těžkým filtrem a tento projekt představuje excelenci a tím pádem národní orgány a strukturální fondy potom tento certifikát mohou využít jako důkaz o excelenci toho daného projektu, který pak mohou financovat. To je, myslím, velice důležitý první krok pro získání většího objemu investic. Pak pokud vím, tak už jsme toto eh, diskutovali naposledy tady s Jerži Buskem. Posledně, když jsme se viděli, zahájil jsem eh, jeden takový projekt. Eh, pan Buzek mi řekl, já to chápu, ale bude potřeba, abyste nám to ještě trošku dovysvětlil, protože jsme o tom nikdy neslyšeli. Co to je za, za nápad nebo za myšlenku? Eh, ten nápad vznikl na základě toho, že eh, jsem strávil hodiny a hodiny v diskusích s výzkumníky, kteří mi řekli, že jeden z aspektu inovace je to, čemu se říká European Research Council, tedy Evropská výzkumná věda, což je v podstatě program od spoda nahoru, kde ten výzkum a výzkumník je ve středu zájmu tohoto celého programu a že v podstatě nic ekvivalentního v oblasti inovace zatím není. Takže z těchto konverzací vznikl koncept. Napadlo mě, připravit něco, o čem se již takto mluvilo. Já nejsem první, kdo o tomto mluvil, ale chtěl jsem jaksi zasít semínka tohoto nápadu nějaké Evropské inovační rady. A já nehovořím o tom, že by se někde postavil nový barák nebo někde se scházeli nějací jiní lidé. Něco, co by bylo jaksi další nadstavbou Evropy, to ne chci vytvořit platformu, nebo alespoň ta má idea je platforma, kde by byl ten inovátor ve středu zájmu všech. A tam by šlo o streamlinování nástrojů, které již máme, vytvoření jaksi jednotného kontaktního místa pro inovátory, protože já se setkávám s celou řadou inovátorů, kteří mi říkají, podívejte se, těch nástrojů je tolik, já vlastně nevím, na koho se mám obrátit. Takže První nápad pro tu inovační radu byl velice jednoduchý. Zjednodušení procesu, streamlinování, aby lidé věděli, kam a za kým mají zajít. Já nevím, představte si, že někdo přijde eh, za nějakým naším nástrojem, třeba k nástroji pro malé střední podniky a nevyberou ho. No tak jde domů. Ale my bychom přece měli mít někoho, kdo by byl takovým meta spolupracovníkem, metakomentátorem, který by tomuto člověku řekl, podívej, ty jsi šel za malými a středními podniky, ale měl si jít tamhle k inovátorům nebo ještě někam jinam. Jinými slovy, aby ten člověk, který má ten nový dobrý nápad, se v tom systému nestratil a nevypadl z něj. Druhá, eh, druhý bod k té inovační radě, opět byl by to plně přístup ze zdola nahoru. A to je něco, co nás naučila Evropská výzkumná rada, tedy, že postup od spoda nahoru je ten nejlepší v této oblasti a měli bychom ho praktikovat častěji. Samozřejmě Horizon 2020 je také postup od spoda nahoru více než, rámcový, než sedmý rámcový program v rámci těch struktur, ale myslím si, že bychom měli mít něco, nebo měli bychom se snažit vypracovat něco pro inovátory, co by bylo plně od spoda nahoru. A za třetí, jediný cíl excelence. To je samozřejmě dlouhodobý projekt. Dovedu si představit, že první člověk, který hovořil o výzkumné radě, asi eh, vůbec nezažil, že by se ta výzkumná rada eh, uvedla v praxi. Takže já to chci jenom tak nadhodit, tu myšlenku, a samozřejmě o ní budeme dále diskutovat. A těším se na vaši zpětnou vazbu na toto téma. Tolik tedy k otevřeným inovacím. Tak teď, kolik mám času, mi řekněte. A pak já podle toho 10 minut. Aha. Dobře, tak e, já tedy za dvě minuty stihnu tu otevřenou vědu a otevření světu a pak se můžeme vrátit k tomu vědem, vědeckému mechanismu pak v tom dalším kolečku. Otevřená věda tedy. Jenom dva důležité body zde. Za prvé, Máme-li se dívat na vědu jako na otevřený sektor, je potřeba začít se zaměřovat na iniciativní kroky k tomu, jak řešit problémy, které začínáme mít ve světě s integritou výzkumu. Jinými slovy, je potřeba zaměřit se na integritu výzkumu a spustit nějakou iniciativu, jak tu integritu zlepšit. A druhá věc, kterou chci zmínit, se týká možnosti vytvoření nějakého cloud, nějaké cloudové služby pro naše vědce, tedy něco jako European Research Cloud. E, toto je něco, co já jsem viděl úplně poprvé. Překvapilo mě, když mi to věci řekli, ale rád bych to s vámi probral, možnost vzniku nějakého takovéhoto nástroje. A pak, když říkám, že chceme být otevření světu, Znamená to, že budeme aktivnější na poli vědecké diplomacie. Já jsem eh, oznámil společný výzkumný prostor s latinskoamerickými státy. Myslím si, že to samé by se hodilo i pro státy Ázie. A to jsou přesně ty věci, o kterých bych rád s vámi diskutoval. Děkuji a těším se na otázky. Ano, velice děkujeme, pane komisaři. Zmínil jste, a já jsem také zmínil to, že jsme se setkali na Evropské komisi také i s předsedou Katajnem, který eh, vyjádřil velkou podporu. A já bych chtěla říci, že máme i poměrně širokou podporu zúčastněných stran té myšlenky 3O, té, ta strategie eh, otevřenosti inovací vědy a světu. Otázkou je ale vždycky nakonec to, jak to všechno zavést do praxe, takže to i zda je nejdůležitější otázkou. Nyní začneme kolo otázek. Budeme postupovat podle politických frakcí. Nejprve EPP, pan Elor. Dobrý den, pane komisaři, jsme rádi, že jste mezi námi e, dnes na této schůzi. Já bych rád také formuloval, co očekáváme my. Máme tři očekávání. Za prvé, více e, prostředků do rozpočtu, více um, také provádění Horizontu 2020 a také se chceme více od, otevřít budoucnosti, o tom jste hovořil. Včera jsme slyšeli, že se uh, plánují další škrty o 200 milionů více na EFSI, 75,5 milionů e, část, část na prostředky, část na platby. Uh, takže to opravdu dopadá na naše ambice, na ambice Evropského parlamentu. Je to taková rána do tváře našim myšlenkám, protože když chceme další škrty v těch rozpočtových návrzích, eh, které se týkají EFSI, tak eh, chci zdůraznit, že potřebujeme určitou solidaritu, aby, aby kolegium komisařů také vyjadřovalo solidaritu. Takže ty návrhy dalších škrtů nás vedou k názoru, že eh, bychom měli bojovat spíš za to, aby tam nebyly už žádné další škrty. Takže ta základní otázka je, se týká rozpočtu a ta druhá otázka se týká vašich ambicí. Máte pravdu, když eh, popisujete ty mm, problémy s s eh, inovací. My jsme se snažili v minulosti dostat na špičku, ale pokud eh, chce vlastně pokud eh, chcete spíše dávat peníze, škrtat výzkumu a dávat to někam jinam, tak si myslím, že jdeme špatným směrem. Myslím si, že pokud jsou plánované další škrty v těchto programech, tak je to vlastně politicky ofensivní a pro parlament to není přijatelné. Můj druhý krok se týká horizontu 2020. To je také věc, která je naprosto základní pro parlament. Měli jsme uh, míru úspěšnosti 6,2%. Takže když si vezmete rozpočet 700, uh, tak nemůžete očekávat, že ta úspěšnost se ještě nějak bude zvyšovat. A my přitom chceme rozšířit účast, chceme zapojit více účastníků do té inovační části, chceme ekonomiku více inovovat, chceme tam zapojit malé a střední podniky, ale oni tam nevidí ani žádnou naději e, toho, že by se mohli účastnit, když ta úspěšnost je menší než 10 No a pokud je to, pak je tam vlastně i, i mm, požadavek na jejich spolu, spolučast a oni pokud nemají peníze, tak se, se mohou účastnit. A co se týče budoucnosti, tak eh, já souhlasím zcela s, s vašimi návrhy, ale myslím si, že pokud nenajdeme dobrou vazbu eh, mezi HDP, pokud budeme na HDP, pokud budeme na výzkum a vývoj dávat méně než 2% HDP, tak eh, to nestačí. Opět se dostáváme na cestu rozpočtu. Teď eh, myslím granty. Pokud nebudeme financovat výzkum prostřednictvím grantů, tak eh, nemůžeme dosáhnout těch cílů. Ehm, říkáte, aby členské státy 3 strukturálních fondů vynakládaly takovým způsobem, aby dosáhly růstu 3 HDP, ale zároveň Evropská komise škrtá své procenta pod eh, tu samou částku. Takže opravdu je důležité tedy podporovat i tu myšlenku rizikového kapitálu, jak jste o tom hovořil. Dobře, takže teď vás poprosím, eh, poprosím jednotlivé koordinátory, aby se omezili na tři minuty, protože jinak nebude dost času pro všechny. Dalším je pan Zorino. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři. Dnes eh, zažíváme velké problémy v našich společnostech a zároveň je tedy důležité soustředit se i na výzkum a na inovace, abychom vůbec pochopili, jaké ty změny probíhají a jak na ně máme správně reagovat. Chtěl bych poděkovat panu komisaři za eh, otevřené názory, které nám předestřel. mám několik otázek, které se týkají vaší vize. Ten první dotaz. Jak můžeme dosáhnout výsledků aplikovaného výzkumu a jak, dosa- jak můžeme dostat ty výsledky aplikovaného výzkumu a inovací na trh, do praxe? Eh, chcete zřídit tu novou Evropskou inovační radu, chcete dávat eh, prostředky na výzkum, ale velice často ty prostředky se vyžadují určité záruky Eh, souvisí to tedy s tím Junkrovým plánem. A jak již říkal předřečník, jak můžeme zabránit dalším útokům na finance výzkumu? Protože už to zaznělo, že bylo velkou chybou. Eh, když se podíváme třeba na investiční platformu, která má potom umožnit eh, vstup eh, k financím z investičního fondu, tak je důležité eh, zapojit tam i výzkum a inovace. Ale jak to všechno bude fungovat? Jak můžeme zajistit, že peníze se dostanou tam, kam mají? Říkáte, že tam bude určitý systém jakési výměny, něco za něco, investice za inovace. Ale jak to všechno můžeme také zapojit do té koncepce udržitelného růstu? Další otázkou je, jak definovat partnerství. Opatření pro inovace musí být velice konkrétní. To je rozhodující faktor. Lidé tomu musí rozumět. Dávám příklad. Eh, existuje zde partnerství eh, mezi Evropou a středomorskou oblastí, týká se to investic a víme, jak je důležité mít eh, partnerství v rámci Středomoří, zejména v této době. Týká se to třeba zabezpečení potravin nebo vodní, vody, vodního hospodářství, vodních systémů. To jsou klíčové otázky. Můžete nám říct, jaký bude další postup, postup, aby ten program mohl dále fungovat. Ještě mi zbývá 20 vteřin, tak bych chtěla pouze říci, že e, energetická unie a digitální agenda jsou zásadní pro Evropu právě teď, kdy Evropská, e, kdy ener, um, ekonomická a měnová unie nefunguje tak, jak by měla. Musíme být konkurenceschopní, musíme také zajistit, že budeme mít dostatečnou infrastrukturu. Také jste hovořil o tom plánu cloudové technologie pro výzkum. Máme zde také i to, ten projekt toho partnerství s Latinskou Amerikou. Domnívám se, že je důležité, abychom měli také určité podmořské propojení s Amerikou, které se týká výměny údajů. Zajímá mě, jak to vypadá aktuálně s tímto projektem. Jsem si jistá, že někteří eh, kolegové o tom ví. Zatím sdílíme údaje s Jižní Amerikou, ale je to, jde to přes Miami, měl by tam být přímý, eh, přímé spojení. Nyní za EKR pan místopředseda Henkel. Děkuji, pane komisaři. Už jsem říkal včera mm, panu premiérovi Lucemburska, které teď vede předsednictví, že, existuje, že teď v parlamentu existuje taková všeobecná dohoda o tom, že ty škrty v horizontu 2020 jsou problémem. E, já mám jeden komentář a jeden dotaz. Chtěl bych říci, že ta logika, kterou to, vys, kterou to eh, vysvětloval pan Juncker, zní asi takto. On řekl, když vezmu euro z horizontu 2020, tak dostanu 15 eur navíc z ekonomické činnosti v Evropě a ještě jako určitý vedlejší produkt nebo jako další výstup, navíc budeme mít i více výzkumu a Eh, vývoje ze soukromé sféry, ale já bych rád eh, eh, tuto myšlenku nebo tuto logiku spochybnil, protože průmysl neprovádí základní výzkum. A určitě to, určitě základní výzkum neprovádí malé a střední podniky, takže já si myslím, že ta logická úvaha nefunguje, že je špatná. Možná byste to také mohl využít, až budete hovořit opět o snahách po jakési znovu oživení toho rozpočtu. Dále, eh, nyní, co se týče těch škrtů, tak eh, teď se zaznělo, že jsou očekávány další nové škrty. Chci se zeptat, na jakém základu se provádí ty škrty? Můžete nám říct, jaká jsou kritéria, jaký je ten postup, jaká je ta procedura, jakým způsobem eh, se tedy vedou ty škrty napříč rozpočtem na horizont 2020? Velice děkuji. Nyní paní Kalas za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Já sedím zde. Hovořil jste o tom přístupu 3O, otevřené inovace, otevřená věda a otevřenost světu. Myslím si, že je zde ještě jedna e, další věc, která by měla být otevřena, a to by měly být e, údaje vládních e, orgánů. Byla zde velká e, diskuse o, o údajích, o těch takzvaných eh, údajích velkého objemu, takže mě zajímá váš názor na tuto věc. A s tím ještě souvisí i digitální agenda. Jaký, jaké máte názory například na autorské právo? Hovořili jsme třeba o možnosti určité výjimky pro takzvané vytěžování údajů ale na to existují velice rozličné názory v souvislosti s autorským právem, takže by mě zajímal váš názor. Děkuji. A nyní zaguje paní Mateas. E, děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vítejte na našem zasedání. Mám několik otázek, které se týkají návrhu, který jste nám dnes předložil. Návrh 3 o Neřekl jste přesně, jak to bude prováděno a kteří aktéři se budou podílet na provádění této strategie, například jak bude začleněn parlament a také jak bude začleněna vědecká komunita. Druhá otázka. Eh, pečeť excelence. Když jsme o tom diskutovali v parlamentu v rámci Horizontu 2020, Měli jsme eh, takový názor, že je třeba zaměřit se na excelenci. A já si kladu otázku. Nebylo by možné Eh, čelit eh, situaci, kde malé skupinky výzkumníků, kteří dnes nemají žádná financování, nemůže se stát, že oni by se eh, ocitli mimo tyto investice. Nebylo by lepší dívat se na mnohem větší rozsah výzkumníků v rámci pečeti excelence. A stále ještě v rámci pečetě excelence mám další otázku. Jakou úlohu bude mít základní výzkum? Jsou oblasti eh, vědy a výzkumu, které eh, nemají hned přímou návaznost na praktické aplikace využitelné na trhu. A reaguji na to, co řekl kolega o programu Prima. Chtěla bych vědět, jaká je úloha komise v oblasti výzkumu v této oblasti, tedy v základním výzkumu, který je přece důležitý pro Evropu. Děkuji za vysvětlení. Děkuji. A pan kolega Tamburáno za e FDD. Děkuji, pane komisaři. Vy jste ve svém vystoupení řekl, že pokud jde o inovace a pokud jde o vědu, tak vlastně poněkud eh, v některých oblastech couváme, ustupujeme. Chtěl bych vědět, v jakých je to oblastech. Naše frakce je velmi zneklidněna, když konstatujeme, že v Evropě jsme propásli eh, například eh, příležitost v oblasti fotovoltaiky. A máme tady řadu příkladů. E, další věc, e, recyklace lítia. Velmi nás zaklidňuje, že Evropa čelí riziku, že bude opět technologicky záviset na vnějším světu a na dovozu nových materiálů, které nebudou-li zde recyklovány v Evropě, tak e, způsobí velké ekonomické problémy. Děkuji, paní Kapel. Děkuji, pane předsedo, díky, pane komisaři Medoši, za váš úvod a za priority. Konec konců ty priority se odrážejí i v prioritách lucemburského předsednictví. Státní tajemník pro výzkum a vývoj nám tady včera povídal o prioritách a jednak to je tedy další rozvoj evropského výzkumného prostoru a jednak e, lepší zpráva věcí veřejných, e, přičemž e, Lucembursko nejpozději do konce, do, do konce listopadu bude představovat nové návrhy v oblasti zprávy a konkurenceschopnosti. Co se týká spolupráce s Ázií a Jižní Amerikou, samozřejmě věda musí být otevřena, musí být globální, takže takovéto iniciativy jsou vždy vítané Eh, eh, hovořil jste také o integritě výzkumu. I v této oblasti lucemburské předsednictví podniká určité kroky, chce zavést kodex chování pro vědce, etický kodex. Chtěla bych se zeptat, co konkrétně plánujete vy. E, ta pečeť excelence, to mně připadá dobré, co navrhujete. E, zavedení té inovační rady také skvělé, pokud ji zavádět budete, Eh, poprosila bych vás, abyste přemýšleli o reformování toho inovačního scoreboardu, protože tam jsou určité slabiny, které by se asi měly odstranit. Ve skutečnosti ale jde o eh, jedno další velké téma, hovořil o tom pan Henkel a pan Eller, jde o peníze. Výzkum, excelence potřebují financování. Pokud na straně rozpočtu EU se neustále škrtá a eh, Eh, škrtá se Horizon 2020, škrtá se EFSI a všechno ostatní, tak to je špatné pro výzkumníky v Evropě, je to špatné pro univerzity, pro univerzitní klastry, pro podniky a pro veškerý průmysl, který požívá výhod výzkumu. A pro vývoj a inovace je to také špatné, takže prosím, neškrtejte prostředky, naopak měli bychom eh, přemýšlet spíš o tom, kolik prostředků navíc bude Evropa potřebovat, aby dosáhla do roku 2020 toho 3% cíle. Děkuji a prosím eh, o stručnou reakci. Děkuji vám. Děkuji vám za všechny otázky a já se pokusím být stručný a, eh, a přitom i účinný ve svých odpovědech. Začnu eh, panem Ellerem. Chtěl bych říci, že tady eh, bojuji a vy jste na mé straně v tomto boji. Když eh, hovoříte o těch 200 milionech eur, tak já jsem tady v tomto boji, ale eh, nevím o žádných nových škrtech, o žádných jiných škrtech. Jsem v kontaktu se svým, svou kolegyní paní Georgievou a vím, v čem je dočen rozpočet. Vím tady, o té situaci a já jako komisař rozhodně budu bojovat, protože to nebylo schváleno, já jsem nic takového neviděla. Co já vím, tak probíhá diskuse o číslech a neznám je všechny z paměti, ale rozhodně toto číslo v paměti nemám. Eh, podle mého názoru to tak není, ale rozhodně eh, budu bojovat eh, po bok, bok po boku s parlamentem a budu také okamžitě o tom diskutovat s paní Georgievou. Dále dovolte, abych ještě reagoval na vaši otázku Horizon 2020 a výsledky v malých a středních podnicích. Já bych tedy reagoval na tuto otázku a řekl bych něco více členům parlamentu o tom, jaká je situace v horizontu 2020. K 1. prosinci 2014 jsme eh, měli první uzavřené kolo. A to, co vidíte, to je vlastně eh, míra úspěchu. Máme teď míru úspěchu kolem 14 a jak říkáme, eh, jsme vlastně obětí vlastního úspěchu. Eh, včera eh, jsem byl v jednom členském státě ve Francii a francouzská vláda mi řekla, že se domnívají, že už nejsou v nemají tak dobré, eh, dobré výsledky, ale ve skutečnosti mají dobré výsledky, jenom ostatní mají také velmi dobré výsledky. Tady s tím eh, musíme eh, situaci řešit. Jako politici si velice dobře uvědomujeme důležitost vědy a výzkumu a inovací. Další věc, která si myslím je, každá, je velice důležitá, a to je, že v prvním výzvě Horizontu 2020 30 podniků, které dostávají finance, konstatujeme, že 38 těchto podniků jsou tam poprvé, jsou vlastně noví v celém tomto programu a to si myslíme, že je velmi eh, důležité. Polovina těchto nově eh, zařazených podniků, tedy polovina z těch 38% jsou malé a střední podniky. Když se podíváme na cíle, které máme eh, z hlediska účasti malých a středních podniků, tak eh, myslím, že to je velmi dobrý výsledek. Zatím velmi dobrý výsledek eh, účasti malých a středních podniků. Jak víte, cílem bylo 20 pro tuto oblast a my celkově odpovídáme této línii, tomuto cíli u horizontu 2020. Další důležitý bod 25 pardon, 95% eh, vidíme, že z těch prvních výzev 95% je úspěšných návrhů a eh, byly obsaženy v prvních osmi měsících, což si myslím, že je také velice důležitý eh, bod pokud jde o rovnováhu pohlaví, z 11 tisíc expertů, kteří posuzovali, 35 byly ženy a my stále zlepšujeme e, tuto hranici a není to ještě těch 40 což je naším cílem. Tady s vámi musím souhlasit. Dále otázka kdy přecházím eh, do portugalštiny, abych odpověděl kolegovi Zoriňovi. Děkuji. Děkuji, pane poslanče, za tuto otázku. Eh, dvě věci a tím odpovídám vlastně i na otázku paní Matias, která hovořila o programu Prima. Jak vypadá dnešní situace? Mé útvary eh, připravili interně takovou složku o eh, agenda planning, jak k tomu říkáme. Jde o naplánování práce komise v této oblasti a cílem je pustit se do aktivit, které Eh, spadají po článek 185. Proces je tedy v běhu v mých útvarech, ale bude to trvat určitou dobu. Myslím, že je třeba počkat eh, několik měsíců. Následně pan Carlos Erino ještě, eh, Zarino ještě porožil další otázku, která je podle mě důležitá a která se týká toho, jak budeme moci lépe a více pracovat v rámci EFSI. Nedávno jsem konstatoval, že eh, pro EFSI eh, existuje velice zajímavý další nástroj, Inofin. Mezi Inofin a EFSI eh, bude možné zařadit více projektů které budou mít výhodu z toho pákového efektu, který se již projevuje u Inofin. Já tedy doufám, že ta celková finanční obálka bude ještě větší díky EFSI, aby bylo možné o další stupeň eh, více rozvinout projekty Inofin. A dále, a tady odpovídám eh, paní Marize Matias, která také položila otázku portugalsky a proto také budu odpovídat eh, v portugalštině. Eh, paní poslankyně, vy jste hovořila o celé řadě eh, věcí a já bych chtěl parlamentu navrhnout, aby se vytvořila pracovní skupina z něko, složená z několika poslanců, aby například Rada ministrů pro inovaci mohla o takové věci diskutovat, protože by dostávala podněty z vaší pracovní skupiny. Takže to předkládám jako návrh předsedovi vytvořit jednu nebo případně i dvě pracovní skupiny, které by pracovaly na těchto tématech, například e, toho fondu fondů nebo pečeti excelence. A pokud je o pečetě excelence, e, tak eh, představa je taková, že projekty, které ještě nepatří do sítě excelence, se do ní mohly zařadit, aby takovéto výzkumy mohly zůstat v těch zemích, kde začaly, kde, kde měli svůj původ. A teď, pane předsedo, mám ještě dvě minuty. Tak vy mě pak zastavte. Eh, můžete mě zastavit, když už vyčerpám svůj čas. Mám tady ještě několik otázek od pana Tamburána a od paní Kalas a paní Kapel. Začněme panem Tamburáno. Vy jste se ptal, pane Tamburáno, na velmi důležitou věc. Jak můžeme eh, získat větší konkurenceschopnost v oblasti materiálu zejména těch materiálů, které mohou v energetické oblasti zlepšit naše konkurenceschopnost. Ano, my jistě řadu věcí vyrábíme v Evropě, ale dovážíme ty materiály. Eh, máme také asociaci eh, různých aktérů v oblasti obrany, kteří zkoumají tyto otázky a my si klademe otázku, jaký můžeme pomoci eh, dostat nové materiály na trh, aby se Evropa ocitla v centru dění. Sledujeme pracovní program, a stanovujeme si cíle v této oblasti, zejména to otázku, o které jste hovořil. Já jsem velmi rád, že ta otázka zazněla. A teď je velmi rychle na paní Kapel. Ta se dotkla celé řady věcí, integrita výzkumu a také otázka eh, ino, eh, tabulka výsledků v oblasti inovací. V této Innovation Scoreboard eh, máme celou řadu ukazatelů o mm, inovacích, ale jsou trošku roztříštěné. S příslušnou DG se snažíme vytvořit jeden ukazatel, který by byl daleko více soustředěn na výsledky v oblasti inovací. A paní Kalas tady přednesla jedno téma, které mám velmi rád, a to je eh, vazba mezi eh, reálným světem a digitálním světem v oblasti Ehm, výzkumu. Tady jsou čtyři sektory, voda, energetika, potraviny a zdravotnictví. Čtyři oblasti, které jsou přímo spojeny s tím, co vy jste zmínila v digitální oblasti. A teď eh, eh, ještě otázka Vex Mining. Já jsem rozhodně pro, abychom získávali co nejlepší text mining eh, v Evropě pro výzkum. Já o tom budu diskutovat eh, s panem Ettingerem, který je mým eh, kolegou, komisařem v této věci. Eh, také otázka směrnice o autorských právech a o otázce text mining. Tady rozhodně v této věci budeme postupovat předseda. Děkuji vám mnohokrát. Eh, možná, že se k dalším věcem v odpovědích ještě dostaneme. A teď máme ještě 14 kolegů na seznamu řečníků. Já prosím, abyste byli hovořili co nejstručněji. Eh, tedy opravdu jen se omezili na tu otázku. Prosím. Děkuji. Pane komisaři, já bych chtěla hovořit o tom, co jste řekl, že jsme se stali obětí vlastního úspěchu. A chtěla bych ještě jednou hovořit o těch ukazatelích, které eh, prokazují náš úspěch. Kdyby to bylo 16%, to by bylo velmi dobře, ale v některých, eh, eh, v některých oblastech je to jen úspěch mnohem nižší, jenom 3%. Například certifikát či, či pečeť excelence je tady zajímavým nápadem. V čem to může uspět? Připomeňme, že ve strukturálních fondech se rozhoduje nyní právě v těchto okamžicích. Bylo by tedy dobré, kdybyste eh, kontaktoval například i výbor regionů eh, by bylo možné eh, pečeti excelence udělit co nejrychleji. Děkuji. Děkuji. Dobrý den, pane komisaři. Vy jste už hovořil o článku 185 a o programu Prima, když jste odpovídal na otázku kolegů, ale já bych chtěla konkrétnější informaci, protože bylo řečeno, že ten proces je v chodu, že to může zabrat 6-7 měsíců, ale během radě, Rady pro konkurenceschopnost v březnu tohoto roku se eh, hovořilo právě o posouzení dopadu u předložených iniciativ. Já bych chtěla konkrétně vědět, zda můžete potvrdit, že eh, začne práce, eh, nebo začala práce na posouzení dopadu, že tady se dá zelená této oblasti a zda vy jako komisař můžete zajistit, zaručit, že časový harmonogram zvolený eh, v Radě ministrů na rok 2015, to znamená mm, v první polovině roku 2017 spustit iniciativy Prima, zda to bude dodrženo. Děkuji a prosím další, eh, pan Royl. Děkuji, já mám jenom jednu otázečku, pane komisaři. Někteří kolegové už hovořili o jak, o tom, jak se bude eh, podporovat eh, výzkum, když se na této debatě nepodílejí členské státy. Já si myslím, že naprosto zásadní, aby základním principem byla excelence, ale přesně z tohoto důvodu jsme tehdy zavedli nový nástroj, že ano. Eh, já se chci zeptat, jakým způsobem tento nástroj funguje, zda na základě použití tohoto nástroje pro spolupráci podporujete výzkum třeba i tam, kde zatím není tak rozvinutý. A pokud je tento nástroj úspěšný, je komise připraven, připravena tento nástroj do budoucna vybavit více penězi a pokračovat v jeho činnosti. Děkuji. Děkuji, pan Rubich. Děkuji. Já chci poděkovat panu komisaři za to, že nově nastavil dohled nad vědou, máme zde novou strukturu. Myslím si, že to je správná cesta, kterou se komise ubírá, tedy využít všechny možné vědecké kapacity a prosazovat všechny možné eh, postupy na podporu vědy. Myslím si, že by bylo potřeba zapracovat na tom, jakým způsobem eh, Evropský technologický institut bude lépe integrovat naše vědecké poznatky do dalšího, do dalšího vzdělávání. Myslím si, že společné výzkumné centrum je také něco, co lze lépe organizovat tak tedy, tak tedy aby Evropská výzkumná rada byla lépe informována a aby finance z e, různých těch programů byly prostřednictvím Horizontu 2020 lépe integrovány také do oblasti zvyšování povědomí o tomto novém poznání a vzdělávání. Konec konců i EFSI se musí lépe soustředit na financování čistě, e, čistě výzkumných projektů, nesmí se škrtat finance pro tyto programy. Děkuji pan Zanonáto. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, díky, pane komisaři, že jste přišel. Dobrý den. Eh, já chci zmínit něco, co už zmínilo několik kolegů, eh, zejména pan Zorinho o tom hovořil. Chci mluvit o iniciativě Prima, kterou jste řešil, a konec konců jste to i sám zmínil. Toto je iniciativa, která propaguje výzkum v oblasti, která je velice zásadní pro Evropu, a to v oblasti Středomoří. Výzvy ve Středomoří jsou skutečně obrovské. Hovoříme o zemědělství, využívání vody, racionální užívání vody, potravin a jiných přírodních zdrojů. A není pochyb o tom, že toto se propojuje i s otázkami migrace protože jak víte, migrace souvisí s mírovými a stabilizačními procesy, které jsou pro nás naprosto zásadní. Další řečnice, děkuji. Díky, pane předsedo, pane Medaši, díky, že jste zase tady. Je to skutečný dialog. Jsme rádi, že se od sebe vzájemně můžeme učit. Nicméně vaše myšlenka o strukturálních fondech a pečeti excelence nebude ve Velké Británii fungovat, tak jak jsou věci teď. Eh, setkali jsme se s Korinou, ale eh, nevím, jestli jste si vědom toho, že existuje dohoda mezi britskou vládou a komisí o disperzi strukturálních fondů. Momentálně si tyto alokují na národní eh, úrovni, takže hovoříme-li o ekosystémem, hovoříme o skvělém grafénovém projektu v Manchesteru, o univerzitních klastrech, malých a středních podnicích a místních úřadech. To nemůže fungovat, pakliže strukturální fondy budou i nadále alokovány na národní úrovni bez té lokální relevance a znalosti průmyslu. Takže já vám napíšu ještě eh, separátně, ale ta pečeť excelence ve Velké Británii nebude fungovat. Já si dělám starosti hlavně o to, že základní výzkum, čistý výzkum nebude financován. Děkuji paní Virkunen, eh, děkuji vám pane předsedo, díky vám pane komisaři je skutečně osvěžující vás poslouchat. Nacházíme se v Evropě ve velmi náročné situaci, protože musíme sledovat kvalitu vzdělávání základního výzkumu, ale zároveň musíme podporovat firmy, investice, musíme sledovat otázku financování výzkumu takže je to dosti složité. Musíme sledovat inovace, evropský scoreboard, vztahy s USA, Japonskem a Jižní Koreou, které jsou inovativnější než my. Čína sice zaostává, ale výkonnost Číny se celou, eh, celou dobu zvyšuje, takže je velice důležité zaměřit se na financování výzkumu v Evropě. A to vy děláte. A konec konců to chtějí i výzkumníci. Často mají výzkumníci eh, myšlenky, které nespadají úplně do základního výzkumu, ale nejsou to také eh, biznisové návrhy. A právě v této oblasti mezi oběma těmito poli máme trošku mezery. Myslím si, že ta vaše myšlenka otevřené vědy je velice zajímavá. Chtěla bych se eh, zeptat na další podrobnosti toho European Research Cloudu. Vím, že se tím teď zabývá nějaký expertní panel. Chci se zeptat, co s tím přesně bude. Děkuji, paní Caberson Ruiz. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám dvě otázky. Za prvé, potěšilo mě, že komisař mluví o projektu Prima. Konec konců článek 185 je ten, který chce Evropský parlament na toto celé aplikovat. Takže eh, chci říct, že doufám, že to bude spuštěno ještě před rokem 2018 a že eh, ty první, ty první kola výzev skutečně začnou do té doby, že ten projekt se skutečně materializuje. Hovoříte o otevřené vědě. Já se chci zaměřit na otázku dat. Je potřeba data sdílet. To je velice důležité. Momentálně se věda zaměřuje na hodnocení eh, úspěchů a na jejich publikování. Hovoříme o limitovaných datech, ale myslím si, že je eh, náležitě také důležité sdílet úspěšná, ale ne, i neúspěšná data, i úspěšné, neúspěšné údaje. To je velice důležité z vědeckého hlediska, je to důležité i pro naše hospodářství, protože to bude podporovat výzkum. A chci vás také poprosit, abyste eh, přistupoval také k otázce kariér výzkumníků, nejenom k datům jako takovým. Děkuji další řečník. Děkuji. Pane komisaři, eh, má otázka je v podstatě variace na eh, téma pana Rojla. co se týká distribuce peněz, dostupnosti peněz a dostupnosti peněz do těch regionů, kde se v oblasti výzkumu tolik neděje. Nicméně já bych tu otázku trošku otočil. Navázal bych na svá studia v USA. USA má National Science Foundation, eh, celonárodní vědeckou nadaci. To je celoamerický systém. Je úplně jedno, zda jste z nějakého klastrového města, z velké univerzity, anebo eh, jste z regionu, kde ta výzkumná tradice vůbec není silná. Máte rovnou, rovný přístup rovné a stejné informace. Já se chci zeptat, jak jsme daleko v Evropě z tohoto hlediska. Máme něco podobného? U nás je ten trh velice fragmentovaný. Neměli bychom popřemýšlet o tom, posunout se spíš tím americkým směrem. Hovoříme o rozvinutějších a méně rozvinutých regionech. Můžeme do těch regionů přece natlačit peníze, zjednodušit přístupnost peněz a tím pádem nediskriminovat, ne?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 I'm really sorry. I just I wanted to go one by one, but I know... Děkuji za slovo. Já se pokusím odpovědět na jednu otázku po druhé a pokusím se to učinit stručně. Takže za prvé, děkuji za otázku paní Baka. Eh, děkuji také, že mě podporujete v té myšlence pečeti excelence. Už eh, jsem eh, hovořila jste o tom také, že bych o tom měl hovořit i s výborem regionů. Paní Miriam Dali hovořila o té iniciativě Prima. E, interně v komisi jsem všechny informace rozeslal e, v rámci plánování, na kterém vlastně e, dozoruje předseda komise, to je první krok. Až se potom vrátí místo předseda, tak potom začneme plánovat další program a bude to všechno podle obvyklého pořádku, bude tam to posouzení dopadu, Chci se takhle stručně vyjádřit tomu, na co se ptal pan Royal. Pane Royle, já vždy budu vycházet z excelentního přístupu. To je e, základní. A myslím si, že e, ten e, Evropa Rada pro výzkum je třeba výborným nástrojem. Musíme usilovat o ty cesty ke špičkovému výzkumu. Opravdu ta excelence je přístup číslo jedna. Pane Rubichu, děkuji za otázku, která se týkala toho poradenského mechanismu pro vědce. Neměla jsem dnes čas na to ehm, k tomu podrobně se vyjádřit, ale jsem rád, že jste se mě na to zeptal, že jsem to mohl zmínit. Bude tam sedm osob, které budou v, to, v této radě toho mechanismu. Eh, já jsem sám přizval tři lidi, Sir David King, který je bývalý vědecký poradce z Spojeného království, pan Atorio Vitorino, bývalý komisař a paní Vajan Lešče, která je eh, předsedkyní Nizozemské akademie. Takže tyto tři tam budou, jsou výborní ve svých disciplínách. Myslím si, že tam bude takový dobrý mix těchto odborníků. Pan Sananato se ptal na iniciativu Prima. Myslím si, že už jsem o tom hovořil. Eh, vy jste se ptal na to, jak, jak eh, ptal jste se na ten aktuální stav. Také děkuji za tu informaci o situaci ve Spojeném království. Získám o to více podrobností a také potom budu hovořit s kolegyní Korinou. Paní Vikunen se ptala na to využití toho výzkumného cloudu. My bychom chtěli nejprve zveřejnit výzvu k podávání návrhu, abychom zjistili potenciál vzniku této cloudové technologie. Bylo by to v rámci programu na rok 2016. Takže nejprve podáme výzvu k podávání návrhu a abychom zjistili, zda vůbec mezi zúčastněnými stranami existuje potenciál pro eh, tento projekt. Dále jste se opět ptali na tu iniciativu Prima. Už jsem vlastně o tom hovořil, jsem opravdu velkým fanouškem eh, tohoto partnerství. Dále, co se týče té otevřené vědy, s tím souhlasím. Je pravda, že se nejedná o sdílení pouze těch pozitivních eh, dat, ale i těch negativních. Máme se také speciální pilotní projekt právě pro výměnu dat a jak doufám, v budoucnu bude Evropa otevřenou platformou pro sdílení údajů i pro zveřejňování údajů a já vás tomu plně podporuji. Takže zcela jistě podporuji ten přístup eh, otevřenosti. A děkuji, Korin, za ten poslední dotaz. Myslím si, že to, co jsi řekla, je v souladu s našimi myšlenkami, s tou myšlenkou, kterou prosazuji, to znamená vznik té nové Evropské inovační rady. Jde mi o e, sjednocení situace, aby to nebylo roztříštěné, aby lidé věděli, na koho se obrátit, aby to bylo naprosto jasné pro všechny, kam se mají obrátit. Chtěl bych e, s vámi na tom možná aktivněji spolupracovat. Takže bych e, také navrhl panu předsedovi, zda bychom třeba mohli vytvořit určitý think tank na e, tuto problematiku. Vím, Eh, že pokud budeme mít k dispozici více informací, tak se nám to podaří lépe pro, prosadit. Já bych na tom rád s vámi spolupracoval. Takže pokud eh, by se nám líbila ta myšlenka Evropské inovační rady, tak vás zvu k tomu, abyste se k nám připojili, abychom na tom mohli dále spolupracovat. A děkuji, pane předsedo, myslím si, že se mi to snad podařilo to odpovědět. Eh, ano, pane komisaři, opravdu z časového pohledu to je vynikající. Děkujeme vám eh, samozřejmě za to, že jste přišel. Vy, jak vidíte, tak máme mnoho otázek a měli bychom se určitě sejít zase co nejdříve. Eh, v září to asi nebude možné, ale co třeba v říjnu? určitě nejpozději v říjnu, abychom hovořili o všech eh, aktuálních tématech. My jako výbor ITRE cítíme velkou odpovědnost za celou řadu otázek, které se týkají výzkumu, inovací, i výuky a učení se, protože i ta otázka vzdělávání tam spadá, je to všechno velice úzce propojeno a EIT, Evropský technologický institut, nespadá do vaší kompetence, to víme, ale je to také, to s vámi souvisí, takže možná bychom třeba ještě rádi hovořili třeba o problémech malých a středních podniků, o zapojení průmyslu, e, protože všechno to jsou velice významné otázky, takže bychom vás rádi e, a zřejmě v říjnu opět pozvali. Děkujeme vám. Děkuji vám také poslankyně a poslanci za tuto diskusi a děkujeme panu komisaři. Děkujeme. Uh, now we go immediately to very... Vážené kolegyně, vážení kolegové, teď se dostáváme k velice důležitému tématu, které nás čeká. Strategie jednotného digitálního trhu pro Evropu. Vítáme zde také dalšího významného hosta. Jsme eh, Máme zde vlastně dnes dva zpravodaje, paní Kalas a paní Gebhardt. Paní Kalas se tomu věnuje tradičně paní Gebhardt je zde také. Takže máme zde spolupráci dvou výborů na základě článku 54. Eh, spolupráce na tom Empl, Kult, Jury a Libe. Opravdu je to horizontální přístup, jak vidíte. A je, mm, my se snažíme reagovat na práci komise. Místo předseda Evropské komise spolupracoval s osmi dalšími komisaři a nakonec navrhli sdělení na téma strategie jednotného digitálního trhu pro Evropu. A my chceme pokračovat nebo reagovat na to eh, stejným způsobem. Takže šest, sedm výborů se podílelo na přípravě této zprávy. Domníváme se, že to je rozumný přístup. Už k tomu nebudu nic dalšího říkat, protože zde máme tady obě zpravodajky. Rád bych obě z dvě vás požádal, abyste se, pokud je to možné, omezili každá na maximálně čtyři minuty. Myslím si, že čtyři minuty je strašná spousta času. Um, začněme paní Kalas. Poprosím vás, můžete. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji za, i vám za práci, kterou jste odvedl, i sekretariátu protože se jedná opravdu o velice důležitou strategii a je důležité, abychom to všechno zahájili, abychom už nehovořili o těch pravidlech, ale o konkrétně o meritu věci. Také je důležité vyslat silný signál Evropské komisi, jak se my díváme na to, jak má být tato strategie v příštích čtyřech letech zaváděna do praxe. Pan Betel, zástupce lucemburského předsednictví, včera říkal, že digitální revoluci nelze zastavit, nelze zastavit vývoj technologií a není možné ani kontrolovat nebo omezovat to, jak lidé budou tyto technologie využívat. Co však můžeme udělat, je nastavit eh, dobrý rámec pro digitální technologie, aby to přispívalo růstu, vytváření pracovních míst, aby to také zlepšovalo kvalitu života našich občanů. Je zde důležité, aby Evropská unie ukázala eh, politickou vůli, ale ta politická vůle musí vycházet i z národních a regionálních a městských eh, úrovní, aby tato digitální agenda mohla vzkvétat. Souvisí to také třeba s eh, governmentem, s principem one-stop shop, také s tím souvisí i snaha otevřít veřejné údaje, což také mm, povede i k tomu, aby zde byly otevřené systémy musí být možné dobře využívat, rychle, rychle využívat nové technologie a je také důležité podporovat podnikatelské prostředí a to, aby se lidé učili příslušné znalosti a dovednosti. Souvisí s tím také infrastruktura, to je páteří celé digitální revoluce. Potřebujeme dobrý regulační rámec, který podpoří konkurenceschopnost, eh, musíte být dobrý přístup k digitální síti, k internetu a také k spektru. Um, Máme zde komunikační sítě, snahu o tzv. informační společnost. Také chci zdůraznit, že internet musí zůstat otevřenou komunikační platformou pro inovace. Důvěryhodnost eh, a důvěra v tyto eh, internetové služby musí být eh, posílena, musí být zachována integrata internetu. Také se vyvíjí nové technologie, například šifrování komunikace, do toho se musí lépe investovat, ale také je důležité, aby se ty technologie potom dostávaly do praxe, aby se začaly používat. Musíme také zvyšovat povědomí mezi spotřebiteli, aby všichni se řídili zásadními bezpečnostními pravidly. Chceme také maximalizovat potenciál této ekonomiky pro růst. Myslím si, že v té strategii trošku chybí Eh, také eh, nutnost eh, digitálně transformovat naše odvětví, naš, náš průmysl. Zatím zde existuje roztříštěný trh, nemůžeme zatím využívat takové ty větší objemy, ale doufám, myslím, že až se nám podaří odstranit určité bariéry, tak se to zlepší. Na závěr bych chtěla říci, že tato strategie pro digitální trh je velkou příležitostí pro Evropu, nicméně je třeba e, provádět ji tak, aby se dokázala adaptovat na nové technologie, abychom také odstraňovali překážky na vnitřním trhu a abychom zcela jistě nevytvářeli nové překážky. Zároveň musíme vycházet z úspěchu, kterého jsme již zaznamenali v Evropě. Já bych toho ještě mohla říci mnoho a mnoho, ale těším se spíše na další diskusy a na další spolupráci. Ano, děkuji vám, paní kolegyně. Dnes je zde probíhá první výměna názorů. A dávám slovo paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Ano, téma digitální revoluce je skutečně velice obsáhlé, zasahuje do celé řady oblastí života a proto je jedině dobře, že se tímto zabývá tolik různých výborů. Já jsem před dvěma dny se setkala s paní Kalas a mám dojem, že spolupráce s ní bude velice dobrá. A pokusíme se z toho dostat to nejlepší, protože tato digitální revoluce nepokládá pouze otázky typu ochrana eh, dát ochrana spotřebitelů, jak se srovnat se všemi těmi inovacemi v našich životech, jsou to samozřejmě věci, které přinášejí celou řadu pozitivních aspektů, ale přinášejí i celou řadu nebezpečí. Vidíme, že v pár státech v EU se začínají vytvářet pravidla, Eh, v této věci a zejména v oblasti digitálního trhu by nebylo asi úplně dobré, kdybychom měli 28 různých postupů. Je potřeba podívat se tam, kde je potřeba vytvářet společná pravidla v evropské úrovni tak, abychom z toho vnitřního trhu mohli profitovat. Myslím si, že je velice důležité, abychom v těchto otázkách se jasně podívali na to, kde můžeme zvýraznit pozitivní aspekty, zejména v oblasti industrializace. To je věc pro váš výbor. A v této oblasti se děje mnoho. Podíváme-li se na to, co se děje v oblasti vnitřního trhu, co se týká výboru IMCO, tam jde zejména o využití těchto nových technik, které jsou dostupné a jakým způsobem se budeme posunovat v oblasti online nákupu, jaká práva budou mít občané, jak to bude s ochranou spotřebitelů. A nebo co se týká e, nových platform, nových služeb, nových e, business modelů, jak zajistíme, že tyto služby budou služby bezpečné a zajištěné, že trh v Evropské unii bude nadále otevřený, přičemž bude i nadále zajištěna co nejvyšší úroveň ochrany spotřebitelů. Podívejme se na otázku geoblockingu což je něco, s čím se setkáváme v podstatě neustále s, v, v oblasti nákupu na internetu, když máte špatnou IP adresu, Eh, nebo máte špatnou fyzickou adresu, nebo nerozumíte nějakému jazyku, nebo zkrátka vaše kreditní karta z jedné země se v jiné zemi neakceptuje. To jsou všechno otázky, které musíme řešit. Musíme se podívat na nové nabídky v oblasti cestovního rochu, ruchu víme, že mnoho našich občanů a občanek se skutečně chce a pohybuje se volně, zejména v době dovolených. A pak stojíme před otázkami jako, jak jim můžeme v této souvislosti pomoci zajistit bezpečnost dodávek služeb, že za své peníze dostanou skutečně to, co chtějí, že eh, se bude řešit to, co je pro naše občany důležité. A pak samozřejmě jsou to otázky mimo jiné eh, typu, jak to bude s dodávkami nakoupeného zboží. To, jsou, to je také oblast, eh, kde se vykazují velké náklady a kterou musíme nějakým způsobem řešit. Pak jde samozřejmě také o otázku kyberbezpečnosti, zejména vzhledem k tomu, že sami vydáváme stále víc a víc dat do internetu a je potřeba zajistit, že e, tyto věci, e, tyto e, služby budou, ty, tyto aspekty budou také bezpečné pro nás, pro naše spotřebitele. Já vím, že už přetahuji, ale čty, čtyři minuty jsou skutečně málo i na toto téma. Jsem přesvědčena, že budeme ještě hodně diskutovat. V 11 hodin o tom budeme hovořit v mém výboru, je tam pozvaná paní Kalas a předpokládám, paní Kalas, že budeme pokračovat v diskusi. Be in time. Eh, ano, my, my musíme eh, ten čas dodržet a děkuji paní Berkman za EPP. Ano, pane předsedo. Eh, mám čtyři minuty, tři minuty, dvě minuty. Dvě minuty jenom. Děkuji, pane předsedo. Rozvoj evropského jednotného digitálního e, prostoru, to je velice důležité pro e, celou EU, jak velice dobře víme. A Evropská komise toto téma e, přednesla a to je zcela správné na obecné úrovni. Je to velmi dobrý záměr. Je tady celá řada oblastí, ochrana údajů, ochrana spotřebitelů, autorské právo, digitální trh a je přístup na něj. Jak to vše zmodernizovat, aby Evropa byla v digitální éře a měla jeden jednotný eh, digitální trh? Evropa potřebuje eh, konkurovat Asii i Spojeným státům v digitální oblasti. Mám tady dva body z hlediska pohledu ITRE. Průmyslový pohled a pak pohled z hlediska better regulation. Eh, digitální agenda předložená komisí Eh, letos na jaře, eh, předkládá celou řadu aspektů z hlediska spotřebitelů. To je samozřejmě velice dobře a je to důležité ale myslím, že eh, my jakožto výbor pro eh, energetiku, průmysl a výzkum, my musíme vnést eh, také náš pohled do zprávy, to znamená pohled podniků, pohled průmyslu, aby také měli zisk z digitálního trhu. Víme, že potřebují digitalizaci pro vlastní modernizaci a tady myslím, že úloha ITRE je velice důležitý, důležitá ano, ne, že bych podceňovala pohled e, z hlediska spotřebitelů, ale musíme zdůraznit také pohled podniku. E, důležité věci musíme zdůraznit naší zprávě e, a to je také hledisko regulace. Víme, že členské státy mají vlastní legislativu k digitálním otázkám, Komise si stanovila eh, cíl posílit jednotný trh. To je velmi dobrý cíl. Současně ale je velmi důležité, aby se bralo v úvahu, eh, jak vypadá eh, národní legislativa. Nová legislativa, evropská legislativa by měla nahradit starou legislativu a ne se přidat. A mám ještě jednu minutu, výborně. Já jsem chtěla hovořit trošku podrobněji o better regulation, eh, protože máme trošku negativní zpětnou vazbu od podniků. Ty eh, se velice obávají, že přijde nová uh, regulace a to je staví proti reformě. Zajistěme, zaručme, že nebude více a více regulace, ať to znamená, že nahradíme tu starou regulaci novou regulací podniky pak uvidí, že to má výhodu pro ně mít jednotný digitální trh. Jsou to rovné podmínky, lepší přístup na trh a e, férová spolupráce. Děkuji a prosím paní kolegyně za SAD. Já chci e, poděkovat e, panu předsedovi. Já musím za tři minuty odletět, letím letadlo, tak odejdu. Tak to je výborné naplánování. Já myslím, že se nemůžeme omezit pouze na digitální jednotný trh. To je věc, která zahrnuje také celou řadu dalších aspektů, kterým se musíme věnovat v nadcházející eh, době a ty musíme trošku eh, společně se stínovými zpravodaji a dalšími výbory eh, zohlednit. Jak se připravíme na digitalizaci v naší společnosti? To má také návaznost na různé zvláštní výbory, ale týká se to také ITRE. My se zabývám struktury bez opravdu dobré infrastruktury tady tady nemůže existovat eh, takovýto jednotný digitální trh. Musí tady být jasné vysokorychlostní pokrytí. Eh, to má také ekonomické dopady, jak rozvíjet eh, veřejné, ale i soukromé využívání peněz 4G plus 5G, které se rozvíjí i v jiných částech světa. Internet pro každého, internet všude to eh, bychom se měli podívat asi na směrnici o univerzální službě. Pokrývá to také, nebo měla by eh, tady se tato věc ještě zkontrolovat, aby to poskytlo to, co to slibuje? Eh, otázka pokrytí spektra. Politika v oblasti spektra ta je také velice důležitá. Musí tady být později podobná pravidla také pro jednotný evropský prostor. Náš výbor má také eh, za úkol inovace, energetiku, průmysl eh, tak eh, to si myslím, že právě inovace jsou velice důležitá. Když se zpracuje více dat a tak v oblasti energetiky například chytré, mm, chytrá měřidla, elektroměry jsou velice důležitá. Inovace, nové technologie, patenty, Tady eh, čelíme konkurenci v celosvětovém měřítku, takže měli bychom mít eh, výhody pro inovativní evropské podniky. Eh, digitální unie, která ovšem bude budit důvěru, musíme tady mít eh, vyváženost mezi ochranou eh, údajů, vytvářet důvěru pro spotřebitele, ale současně i vytvářet konkurenceschopné výhody nebo výhody konkurenceschopnosti pro evropské podniky. Bližší spolupráce mezi již existujícími podniky a startupy vytvářet nový průmyslový model pro eh, výrobu. To vyžaduje eh, mnoho diskusí a myslím, že bychom měli podpořit digitální fórum se sociálními partnery eh, do konce roku asi řešení nebude, ale měli bychom aspoň začít aktivně tady působit v této diskusi. Digitální svět nebude možný, když nebude, nebudou bezpečné údaje. Potřebujeme dobrou interoperabilitu a já velmi eh, podporuji využívání veřejně dostupných informací a tady také je věc, kde může Evropa působit. Děkuji. Paní Kapel za eh, NF. Děkuji vám, pane předsedo. Mně připadá, že téma digitalizace je eh, skutečně ženské téma. Už jsem pátá řečnice a já si myslím, že to je velice, velice pozitivní. Eh, děkuji paní Kalas za spolupráci na tomto tématu. My spolupracujeme ještě na jedné otázce, takzvané big data a e, to je také velice důležité téma. Takže jsem ráda, že spolupracujeme i zde. Digitalizace je velice důležitá věc. To jsme viděli včera i v rámci představení předsednictví rady. Rada e, digitalizaci bere jako jedno ze svých, jeden ze svých stěžejních bodů. A teď e, vidíme v této zprávě tři hlavní pilíře. Lepší přístup ke službám, tady ještě leco chybí, když například vidíme, že jenom 7% malých a středních podniků má přístup online a je aktivních online. Víme z čísel komise, že zhruba 11,7 eh, miliard euro by se ušetřilo, kdybychom měli dokončený digitální jednotný jednotný trh. Otázka autorského práva, geoblocking a otázky přidané hodnoty, to se všechno také řeší. Za další optimální rámcové podmínky pro digitální služby. Opět zde jde v první řadě o peníze, a v druhé řadě o zrychlené postupy, protože rychlost se v oblasti digitalizace počítá Eh, velice výrazně. Eh, některé členské státy již podnikají určité kroky na eh, poli infrastruktury, ale víme, že věci se pohybují stále velmi pomalu. Kdybychom měli dobré návrhy z komise, které by se implementovaly hm, v členských státech, bylo by to skvělé. No a ten třetí hlavní bod v oblasti digitalizace je digitalizace jaksi jako motor růstu Víme a známe z komise, že se každoročně počítá s potenciálem růstu 415 miliard euro v digitálním oblasti, v oblasti z eh, 3,8 miliony nových pracovních míst. To je přesně to, co by Evropa mohla udělat pro opuštění krize. Evropa si rozhodně nemůže dovolit v rámci této digitální revoluce zůstat stát stranou. Eh, co se týká ochrany dat a bezpečnostní dat, to e, asi nemá na starosti tento výbor, ale e, proto máme jiné výbory. Digitální kompetence a kvalifikace, tedy vzdělávání a školení, e-government, o tom se mluvilo. E, je potřeba uvědomit si, že by se dalo ušetřit až 50 miliard euro jenom tím, že bychom elektronicky vypisovali veřejné zakázky. Ovšem, ale další důležité téma je, jsou evropské cloudové služby, o tom komise také hovořila. A poslední bod, komisař Ettinger, který se tímto také zabývá, eh, řekl, že Evropska musí být globálním hráčem v oblasti digitálního trhu a tato zpráva k tomu musí přispívat a připravovat nové eh, dobré, praco- eh, dobré rámcové podmínky. Děkuji. Uh, Děkuji vám mnohokrát, paní kolegyně. Uh, před 15 minutami tady byly ještě dva další stínoví zpravodajové, ale vyslechli si zpravodajky a pak zmizeli. Tak nevím, jestli šli jenom na kafe, nebo jestli šli už na dovolenou. Každopádně tu teď nejsou. Takže poprosím eh, ostatní eh, kolegy, aby nemluvili déle než tři minuty. Eh, kolega Federly. Děkuji, já myslím, že to zvládnu rychleji než za tři minuty. Všichni už na tu dovolenou chceme, že ano. Toto je velice důležitá složka, jak už tady jak už tady mnohokrát zaznělo, rád bych zdůraznil tři body. Jedu-li do Estonska nebo do Finska a chci si něco koupit, když mi nepřijmou kreditní kartu, tak je to úplně to samé, jako když si něco kupuji online a nepřijmu mi kreditní kartu. Když jedu někam do obchodu a chci si koupit, já nevím, novou pohovku a někdo ji musí dovést, tak e, jsou to ta samá pravidla, která zajistí, že ta pohovka skutečně dorazí ke mně domů, jako když bych ji koupil online. Chtěl bych pouze apelovat na stínové zpravodaje, aby e, se nevytvářelo nové legislativní prostředí, které už teď máme v národních parlamentech a v národních legislativách. Teď je potřeba zajistit, aby se toto aplikovalo ve všech členských státech. Je potřeba ptát se znovu, proč jsou na tom USA o tolik lépe než my. Eh, protože mají jinou regulaci. Samozřejmě my jsme dobří v tom, že něco produkujeme, dáme to, naložíme to na kamion a pošleme to někam jinam. To funguje dobře, ale jakmile to je něco nefyzikálního, ať už to jsou služby, inovace, digitální služby nebo něco takového, tak najednou Evropská unie fungující interní trh nemá. Takže já bych chtěl poblahopřát a popřát hodně štěstí všem spravodajům a stínovým spravodajům. Eh, pokud to uděláme dobře, tak eh, to bude skutečně eh, skvělé. Myslím si, že to bude znamenat nová pracovní místa, nové, pr- no, nové příležitosti a víc peněz pro Evropu a to všichni potřebujeme. Děkuji. Thank you very much, colleague. No, děkuji. Nyní paní Werner. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že komise má dvě příležitosti vytvořit koherentní rámec pro digitalizaci průmyslu. Jednak to je strategie pro digitální vnitřní trh pana Ansipa a Ettingera a potom eh, tu průmyslovou otázku paní Běnkovského. Všem, všechno to jde tak nějak pouze po povrchu. A tato zpráva z vlastní iniciativy je teď, myslím, příležitost pro Evropský parlament, abychom eh, jak si ukázali eh, eh, prstem na to, co je zásadní a abychom podnikli nějaké řádné kroky. Paní Gebhardt o tom už mluvila. Musíme se soustředit na otázky, jako je elektronické obchodování a já si myslím, že je potřeba zaměřit se také na téma reindustrializace a toto spojit. Takže mé otázky mohou být třeba to, jak propojit ty jednotlivé průmyslové platformy, zejména platformu eh, Industrii 4.0, jak eh, nejlépe zajistit výměny osvědčených postupů, jak provést řádnou analýzu ehm, eh, regulací u technologií které zatím nejsou redukovány, například 3D eh, tisk a nebo inkorporace strojů a člověka. Na konci eh, května Rada pro konkurenceschopnost eh, připravila a podpořila akční plán komise k reindustrializaci. Já si myslím, že je potřeba tuto iniciativu jak si také přijmout za svou a komisi vystavit tlaku i z naší strany na toto téma. Děkuji vám. No děkuji. A nyní pan kolega Zorňo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji zpravodajům, zpravodajkám, stílým zpravodajům. Myslím si, že to je opravdu rozhodující pro budoucnost Evropy. V této chvíli, po té, co jsme přijali strategické rozhodnutí, se nám ale nabíráme určité spoždění v tom, jak zavést ten digitální trh do praxe. Takže e, je zde nebezpečí, že vlastně ten vlak se rozjel, vepředu je USA a my budeme vlastně tím úplně posledním vagónem, který tam teprve budeme připojovat ale my přece chceme spíše určitou eh, vůdčí roli. Takže pokud se chceme zlepšit, tak se ne, nemůžeme dívat pouze na trh. Měli bychom vytvářet také udržitelnější společnost, vyváženější společnost, která bude života schopná v tom globálním kontextu. Myslím si, že bychom e, měli být ambicioznější. Netýká se to pouze trhu, týká se to celé společnosti. je zapotřebí zamýšlet se třeba nad eh, základním eh, vzděláváním, nad školstvím, nad celoživotním učením. Co třeba s otázkou informovanosti pro evropské občany. Je zde celá řada témat, která spadají do této nové vize digitální agendy. Máme před sebou opravdu spoustu práce a myslím si ale, že e, dosáhneme pokroku a také se těším na dobrou e, spolupráci mezi zpravodaji, s novými zpravodaji. Děkuji. Jak víte, tak s panem komisařem Ansipem i Ettingerem i s dalšími jsme se střetli a hovořili jsme o tomto novém sdělení, které je tak důležité. Zároveň je významné, abychom znali názory Evropské komise a já zde vítám pana Billinga z generálního ředitelství Connect. Mohl byste nám sdělit svůj názor a možná byste se mohl vyjádřit trochu i k té diskusi, která teď proběhla. Děkuji, dobrý den, jmenuji se Martin Bailey, poch, zastupuji zde generální ředitelství Connect. Chtěl bych ještě zdůraznit, že zde zastupuji vlastně určitou formaci Ehm, ehm, máme zde i s zástupce, nebo vlastně zastupuje i názory generálního ředitelství pro růst a pro spravedlnost. Zde jedna poslankyně hovořila o tom, že je to téma, které, o kterém zde dnes hovořilo hodně poslankyň, že to je tedy i téma eh, pro ženy. Velice se těšíme na, vaše, na spolupráci s vámi. ITRE, IMKO, eh, tato, toto spojení, které eh, se má má přetrvávat v dalších měsících i rocích, je, e, to je dobrý přístup. E, je důležité vlastně právě upozornit i na šíři celého tohoto tématu, na kterou také upozornili mluvčí. Spadají tam i otázky trhu, otázky podnikatelské sféry spotřebitelů. Nejdůležitější je vytvořit příznivé podmínky, které potom nabídnou také synergie umožňující růst. Chtěl bych vám říci, pane předsedo, že mě velice potěšilo, že hovoříme vlastně stejným jazykem jako na komisi. Um, celá řada věcí, která zde zazněla, jsou i v těch našich interních podkladech, tak to je pro mě velice užitečné toto zjistit. Jak víte, tak ta strategie byla představena 6. května. Je založena na třech pilířích, které mají ošetřit obavy trhů, které mají eh, také posílit růst a mají vyšetřit i otázku spotřebitelů. Mm, mají zde být lepší podmínky pro podniky, vytváření příznivých podmínek pro eh, další eh, rozkvět digitálních trhů. A pokud se nám podaří tyto tři pilíře styčit, tak si myslím, že se nám potom podaří podporovat další na to navazující iniciativy, jako je třeba ta iniciativa cloudových technologií, zlepšení trhů, podmínek na trzích, zlepšení eh, přístupu na trhy a tak dále. Chtěla bych ještě zdůraznit, že eh, digitální agenda byla taková teoretičtější, kdežto tento plán strategie jednotného digitálního trhu opravdu nabízí konkrétní mm, opatření. Těšíme se také na vaše spolupráce a chceme, aby jsme tam, abychom tam přinesli opravdu dynamiku, vývoj. Máme zde také dohodu o roamingu a síťové neutralitě. Na tom jsme také s vámi úzce spolupracovali. Děkujeme vám za tuto spolupráci a měli bychom tento, tuto chvíli dále využít a dále z toho vycházet. Celá řada z vás Eh, upozornila na tu frustrující situaci v oblasti geoblockingu a my tam právě plánujeme určitou konkrétní akci, určité konkrétní opatření, nápravné opatření, které by mělo rozptýlit tyto frustrace spotřebitelů, ale jak víte, nebude to lehké. Myslím si, že ten odpor eh, podnikatelské sféry bude velice tvrdý, Ještě bych chtěl dodat na závěr, že jste také hovořili o regulaci, která mm, má být ale také příznivá pro podniky. Už o tom hovořil i místo předseda Timmermans, který představil svou iniciativu nebo své principy Better Regulation. My samozřejmě z toho budeme vycházet, ale musíme si zároveň uvědomit, že některé takové ty největší, nejpalčivější překážky na tomto trhu, jako je právě třeba geoblocking, si zřejmě budou žádat legislativní opatření. No a nakonec ještě co se týče opatření nebo té regulace, já bych chtěla pouze opakovat to, co řekl pan Juncker. Musíme pokračovat, ty, ty malé, malé věci musíme řešit malými kroky a velké věci velkými kroky. Ano, děkuji, říká pan předseda v Evropském parlamentu očekáváme příští rok eh, poměrně hodně legislativy. Kolik bude těch eh, témat 8 nebo 10? Ale pro nás je důležité, abychom byli informováni o co největším počtu těch chystaných legislativních iniciativ. Děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Vím, že také je zde s námi paní Gruben z Generálního ředitelství pro růst. Je to pravda? Chtěla byste se k tomu rovněž vyjádřit? protože i generální ředitelství pro růst je z našeho pohledu velice důležité pro digitální agendu. Děkuji, já bych možná jenom trošku doplnila, co můj kolega Martin Daly řekl. Digitální transformace průmyslu. Eh, ano, samozřejmě tato strategie jednotného digitálního trhu má několik eh, kapitol, v níž se tomu věnujeme. Usilujeme o normalizaci sektoru IKT, to je velice důležité pro industrializaci. A také je zde otázka vlastnictví e, údajů. To je rovněž důležité pro, ten, pro tu transformaci průmyslu. Ale to jsou dvě iniciativy, na nich jsme teprve začali. Také v rámci generálního ředitelství pro růst se chystají další opatření, která mají podpořit digitální transformaci průmyslu a až budeme v nějaké takové mm, pokročilejší fázi, tak vás o tom budeme informovat. Ano, děkujeme. Zcela jistě bychom byli s vámi rádi v kontaktu. Očekáváme tu chystanou legislativu. A nyní bych chtěl požádat na závěr obě dvě zpravodajky, aby tuto rozpravu schrnuli. Ještě nám zbývají každé, eh, každá, prosím, máte tři, čtyři minuty k dispozici. Nejprve paní Kalas. Děkuji, já budu stručná. Eh, myslím si, že bychom měli mít na paměti jednu věc. Pokud byla komise schopná sezvat všechny ty komisaře a všechny ta generální ředitelství k jednomu stolu a vytvořit tuto mm, průřezovou strategii, tak my bychom měli postupovat stejným způsobem. Bude to asi obtížné, ale měli bychom to zvládnout. V této rozpravě se ukázalo, že zde zůstává mnoho problémů, mnoho otázek. Domnívám se, že ta největší výzva je sepsat všechny tyto problémy do, ně, jedno, do jednoho, pokud možno stručného dokumentu. Myslím si, že to bude opravdu obtížné, protože i vlastně ten formát zprávy nás do určité míry limituje. Z pohledu ITRU je důležité, že by mělo docházet i k digitalizaci různých druhů průmyslu, různých odvětví. Také zde byla eh, zdůrazněna otázka důvěry. Souvisí to i třeba se zabezpečením údajů, ale musí zde být i důvěra ze strany podniků v to, že zde bude dobrá regulace tohoto sektoru. Pokud eh, ta regulace bude nadměrná, tak, nebo pokud tam budou nějaká rizika toho, že ta regulace se bude často měnit, a o tom hovořil i kolega Virkunen, o těchto nebezpečích, tak eh, ty společnosti se zkrátka obrátí někam jinam, do nějaké jiné země, do jiné části světa a tam budou také podnikat. Toho, to bychom měli mít na paměti. Pak je také důležitý ten pohled spotřebitelů. Je důležité, aby spotřebitelé začali používat digitální služby, aby to byl oboustranný proces. Dále je důležitý také lepší přístup k digitálním službám. Souhlasím s tím, že je to do velké míry otázka infrastruktur, ale souvisí to i s nutností mít dostatečné znalosti a dovednosti, aby lidé mohli používat ty digitální služby, aby také znali všechna rizika s tím spojená, aby dokázali chránit sami sebe v, té, v tom digitálním světě. To je z mé strany vše a dám slovo ještě k Evelyn Gebhardt. Děkuji, říká pan předseda a paní Evelyn Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. Tak na té diskusi jsme teď právě viděli, jak rozmanité to téma je a to jsme ještě o celé řadě věcí vůbec nemluvili. Já o nich teď ale mluvit také nebudu, protože eh, to bych teď skutečně šla za rámec dnešní diskuse a to si nemyslím, že by něčemu pomohlo. Já jsem přesvědčena, že spolupráce IMCO-ITRE bude velmi kvalitní. Konec konců Eh, chceme eh, získat to nejlepší pro naše občany a občanky, chceme zajistit, že eh, vnitřní trh bude představovat dobrou příležitost pro naše podniky a zejména malé a střední podniky, protože jedině tak vytvoříme kvalitní pracovní místa. To je velice důležitá věc. A musíme zajistit také to, aby naši občany a občanky, když budou nakupovat online například, mohli nakupovat spolehlivě, protože Jedině tam, kde bude uvnitř EU budována důvěra, jedině tam bude vnitřní trh moci fungovat. A e, proto, teď už pan Federer teda odešel, ale e, ráda bych mu přesto řekla, nám teď nejde o to e, vytvářet novou legislativu. Jenom jde o to jasně definovat, kde legislativu potřebujeme a tu pak udělat kvalitně. kvalitně. O to jde při lepší regulaci. Konec konců eh, říkal to i pan Timmermans, nejde o to rušit nebo vytvářet všechna pravidla vždy znovu, ale vytvářet nebo rušit jenom ta pravá. A eh, je potřeba prosazovat i nadále myšlenku Evropské unie tak, abychom se dostali na stejnou úroveň jako USA a jiní, kteří jsou v této oblasti velmi pokročilí. A o to také půjde. Chopit se příležitosti, posílit inovaci, postarat se o to, aby postupovala dál, aniž by přitom trpěla práva občanů a občanek. To je ten velký úkol, který teď před sebou všichni máme a myslím si, že jsme na dobré cestě. Děkuji. Uh, thank you very much. No, děkuji vám. Děkuji především oběma raportérkám, eh, zpravodajkám, všem eh, stínovým zpravodajům a já jsem přesvědčen, že spolupráce mezi IMCO a ITRE eh, je správnou reakcí na očekávání ze strany komise, ale především na očekávání od eh, evropského eh, společenství. Především reagujeme na potřeby evropských občanů a to je ta správná situace. Máme tady vlastně přístup z obou stran, co je možné z technického eh, eh, hlediska a co je dobré pro ochranu našich eh, občanů. A tady za zájmy spotřebitelů odpovídá především IMCO. V naše spolupráce je tedy velice důležitá spolupráce obou našich výborů, tak budeme lépe připraveni na budoucí legislativu. A čeká nás v nejbližších dvou, třech letech jistě velké množství legislativních návrhů. Nemyslím, že bychom měli v legislativním návrhu jít eh, směrem eh, článku 55, ale komunikace je velice důležitý přístup. A tady jde vlastně o čtyři eh, výbory, které tady spolupracují. Já jsem si jistý, že nechceme měnit strukturu Evropského parlamentu, ale chceme-li reagovat na horizontální přístup, který je navržen Evropskou komisí, pak eh, mezi našimi výbory musíme takto spolupracovat. Děkuji vám za první výměnu názorů. Další program je celkem jasný. 12. a 13. října společné zasedání ITRE a IMCO eh, rozprava o zprávě. Zdá se, že je před námi hodně času na první pohled, ale máme tady ještě také letní dovolenou. A od září, září, říjnu snad bude dost času, abychom se připravili. Termín pro pozměňovací návrhy o tři dny později. Termín pro pozměňovací návrhy. Naši členové se tedy musí dobře připravit na eh, posouzení zprávy a hned poslat eh, pozměňovací návrhy. O měsíc později, 10. listopadu, eh, posouzení pozměňovacích návrhů. Posouzení kompromisních návrhů 30. listopadu a společné hlasování ITRE IMCO 10. prosince. Tak to je velice přísný časový harmonogram. A nejdůležitější samozřejmě je návrh zprávy. 12. 13. října bude diskutován. Děkuji vám. My jsme opravdu eh, toto eh, splnili přesně na čas. Máte ještě pět minut na to, abyste se přesunuli eh, do výboru IMCO. Děkuji vám.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

Vážení kolegové, začneme přesně v 11. Pan ministr je na cestě. Eh, Vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal lucemburského ministra pro obchod a hospodářství, pan Etněn Schneider je mezi námi. Pane ministře, děkujeme, že jste přišel. A předložíte nám priority lucemburského předsednictví, které jsou velice důležité pro náš výbor ITRE. Máme na starosti průmysl, malé a střední podniky, energetiku, vesmír, jadernou bezpečnost, ehm, likvidace odpadu a uzavírání průmyslových ehm, či jaderných zařízení velmi důležité. Všechny tyto body jsou. A jsou také důležité i z hlediska eh, strategie eh, pro vybřednutí z krize. Děkujeme, pane ministře, že jste mezi námi a já doufám, že eh, vyslechneme tento projev, který bude také k dispozici po internetu a také ho mohou sledovat i naši další členové. Vy jste mm, již velmi zkušené předsednictví. 12krát Lucemburg předsedal Evropské unii. Máme členské státy, které jsou eh, v pozici předsednictví poprvé. Eh, minulé pololetí to bylo Lotyšsko. Poprvé bylo předsednickou zemí eh, v EU. A od vás, jako zkušeného předsednictví, očekáváme hodně, aby se zlepšila naše ekonomika. Pane, předse, pane ministře, prosím o vaše úvodní slovo. Děkuji vám, děkuji pane předsedo, vážení členové tohoto výboru, dámy a pánové. Pro mě je velkým potěšením, že jsem tady dnes mezi vámi a mohu vám prezentovat program lucemburského předsednictví na nadcházející pololetí. Včera jste již eh, vyslechli dva mé kolegy premiéra pana Betela a také generálního tajemníka pana Hansena a hovořili jste o nich, s nimi o telekomunikaci a o výzkumu. Já se pokusím doplnit toto kolo zásadních témat o konkurenceschopnost a předložím vám náš pohled na priority v těchto oblastech průmysl, vnitřní trh a energetika. To spadá do mé odpovědnosti. Jak eh, jistě budete se mnou souhlasit, tato kombinace je eh, zajímavá, užitečná, protože vytváří neoddělitelné vazby mezi těmito oblastmi. Já Vím, že toto je poslední zasedání výboru ITRE před zaslouženými letními prázdninami. Budu se tedy snažit zaměřit přímo k věci a být stručný a možná také díky tomu nám zbude určitý čas na diskusy, nebo eventuálně diskuse může proběhnout i později. Ehm, pokud jde o konkurenceschopnost, a já teď přejdu do francouzštiny, ehm, pokud jde o průmysl a vnitřní trh, Počítáme se dvěma zasedáními výboru pro konkurenceschopnost 1. října a 30. listopadu. Neformální zasedání výboru pro konkurenceschopnost proběhne příští pondělí, to je 20. července v Lucemburku. Dvě důležité myšlenky vedou naše činnost. Především chceme zdůraznit a využít evropskou přidanou hodnotu, zejména tím, že chceme říci, jaké náklady by to přinášelo, kdyby tady Evropa nebyla. Chceme přispět k tomu, aby se snížily náklady na překonávání hranic spojené s různými povinnostmi pro podniky, když se musí vyrovnat s 28 různými vnitrostátními předpisy. To platí platí jak pro digitální trh, tak pro reálný, tedy offline trh. A e, tady máme celou řadu ekonomických e, oblastí, kde chceme zdůraznit mainstreaming konkurenceschopnosti. Důležité je posílit e, hospodářskou a průmyslovou dimenzi v zásadních tématech konkurenceschopnosti. Tady například mohu zmínit systém ETS, to schválila Evropská komise včera. Pokud je o vnitřní trh, bez sporu digitální dimenze je pro nás velkou prioritou a to ve všech formacích rady. V lucemburské předsednictví zahájí práci o prvních iniciativách, které jsou konkrétně zmíněny v balíčku jednotný digitální trh. Mám na mysli především modernizaci eh, autorského práva a také reforma práv spotřebitelů, kteří eh, nakupují online. A tady jistě ještě velkou práci odvedou naši nizozemští kolegové. Očekáváme eh, netrpělivě balíček eh, vnitřní trh eh, služeb a zboží. To mělo být schváleno minulého měsíce, ale bude to hotovo až na podzim. Čekáme na nejnovější zprávy. U obou věcí máme snahu dát ambiciozní odpověď komisi Eh, skutečně je to vysoce ambiciozní cíl, protože chceme jednak překonat bariéry, eh, překážky, které brání obchodu v přeshraniční dimenzi. Eh, chceme také zlepšit přístup spotřebitelů k produktům i službám online i offline. A konečně chceme usnadnit přechod našeho průmyslu k digitálním metodám výroby i zprávy Eh, při vytváření inteligentních eh, továren. Úvaha o nástrojích eh, v právním slova smyslu, aby takovýto vnitřní trh byl plně funkční, ehm, bude vedena spolu s komisí. Chceme se, za, se zasloužit o jasné prosazení principu vzájemného uznávání. Podniky to potřebují. Průmysl to není překonaný sektor, je to sektor moderní, který má velkou budoucnost v Evropě. Eh, silná ekonomika nemůže existovat bez silného průmyslového sektoru. A průmyslová konkurenceschopnost bude přímo v srdci našeho úsilí. Měli bychom tímto způsobem vytvořit dobré rámcové podmínky a také lepší integrovaný vnitřní trh který by měl jasně stanovená pravidla, transparentní pravidla eh, pro prosazení investic v Evropě. Já osobně doufám, že Evropská komise nám předloží skutečně eh, cestovní mapu konkrétních eh, akcí, konkrétních termínů, tak jak to žádala Evropská rada na svém zasedání v březnu 2014. Paní komisařka Běnkovská nám poslala dopis na toto téma, ale ten mě plně neuspokojil. Během lucemburského předsednictví chceme pokračovat v uskutečňování sektorových politik, zejména tam, kde je velká energetická náročnost. Máme tady monitorování plánu v oblasti ocely z roku 2013 a také aktualizaci akčního plánu v oblasti automobilového průmyslu. Chceme velmi konkrétně eh, eh, eh, analyzovat situaci, přístup k financování ze strany podniků, zejména malých podniků. Lucemburské předsednictví bude věnovat velkou prioritu politice v oblasti malých a středních podniků a také přeskumu Small Business Act. Od 18. do 20. listopadu sorganizujeme v Lucemburku velkou konferenci nazvanou SME Assembly. Pokud jde o vesmír, eh, v oblasti kosmické vesmírné politiky je velice důležité pokročit na budoucích stazích mezi EU a ASE, Evropská vesmírná agentura. Eh, my tam ostatně také zajišťujeme předsednictví. Naším cílem je mít neformální eh, zasedání Rady pro vesmír. Naše předsednictví eh, po čtyřleté pauze chce znovu obnovit toto neformální fórum a chce navrhnout jiné fungování tohoto fóra. A současně s tím naše předsednictví podpoří eh, také diskuse mezi Evropskou komisí a ESA, aby, vzniklo, aby vznikl scénář eh, dalších rozvoje vztahů mezi EU e a ESA. Další oblastí je E, také návrh směrnice o šíření údajů z pozorování země za e, účelem obchodního, komerčního využití. E, to je věc, kterou komise stáhla z programu právě 1. července, když jsme se ujeli předsednictví. Nevím, jestli takto chtěli oslavit náš příchod. Dále mainstreaming konkurenceschopnosti. Jak už jsem řekl, chceme prohloubit mainstreaming konkurenceschopnosti a také přispět k lepší konzistentnosti těchto politik. V tomto směru se snažíme modernizovat eh, metody pracovní metody rady konkurenceschopnost, abychom brali v úvahu celou tu složitost faktorů, které ovlivňují vnitřní trh a konkurenceschopnost. Na začátku každého zasedání Rady pro konkurenceschopnost chceme provést takový check-up konkurenceschopnosti. Představa je taková, že proběhne otevřená výměna názorů mezi eh, Evropskou komisí a jednotlivými ministry o celkovém vývoji hospodářské situaci v Evropě, včetně mikroekonomické situace a také přehled o hlavních eh, tématech, které ovlivňují konkurenceschopnost ať už spadají do pravomoci Rady pro konkurenceschopnost či do jiných eh, složení Rady. Máme takovou představu, že vytvoříme lepší koordinaci již u zdroje všech těchto témat. Nyní přejdeme k energetické politice. Energetická politika v Evropě je v takovém bodu zlomu své historie. Pokrok, který byl dosažen v minulosti při otevírání trhů, bezpečných dodávek, rozvíjení obnovitelných zdrojů energií a také vytváření energetické účinnosti, to všechno nestačilo. Nepodařilo se tady, aby EU byla odolná vůči dodavatelům, aby vytvořila energetický přechod ke konkurenceschopným cenám pro všechny všechny podniky a také dostupné pro všechny občany. E, nestačilo to k vytvoření podmínek pro rychlé rozvinutí nových technologií a pro vytváření dostatečného růstu. A nestačilo to ani pro e, odstranění e, velké nezaměstnanosti Právě proto předseda komise i Evropská rada a nejvyšší představitelé státu a vlád volají po vytvoření energetické unie. Vyhlášení takové energetické unie vytváří velká očekávání ve všech oblastech i u občanů. Je naší povinností a povinností všech institucí EU na to reagovat. Je to naší odpovědností a je to velká odpovědnost. To je důvod, proč, jak už jsem před chvílí řekl, budu eh, přepisovat velkou prioritu vytvoření eh, dobré zprávy a řízení energetické unie. Na žádost Evropské rady z prosince eh, já předložím jasné, jasné směry ve vytváření této unie. Někteří kolegové z rady, stejně tak jako já, volají, aby komise co nejrychleji přeskoumala eh, směrnici o označování výrobků. Včera k tomu došlo a my rychle začneme s legislativní prací u tohoto textu. A také se budeme věnovat dalším součástem takzvaného letního balíčku, eh, které se týkají eh, komunikací a koncepci trhu a e, malou obchodu. Nové technologie tady e, předsednictví má e, v záměru věnovat velkou pozornost inovaci, výzkumu, novým technologiím a energetickému přechodu. E, to zejména energetické účinnosti a obnovitelným zdrojům. V této oblasti jsem velmi rád, že e, proběhne koncem roku 2015 pod vedením e, amerického tajemníka pro energetiku Monize také ministerské zasedání a mm, Lucembursko bude 21. a 23. září žít ve znamení nových technologií v oblasti energetiky. Velká konference proběhne e, následně po neformálním zasedání rady. Během neformálního zasedání rady bych chtěl hovořit o klíčové otázce financování trvale udržitelné energetického přechodu v rámci programu Juncker. A chtěl bych na tomto zasedání eh, také, aby všichni ministři měli jasný a celkový přehled o tom, jak vypadají finanční nástroje eh, v rámci EU pro takovouto politiku v oblasti energetiky. Pokud je o mezinárodní záležitosti, Nady eh, chceme vytvářet jižní koridor a chceme se zaměřit na vztahy s Ukrajinou a s Severní Amerikou. Budeme pracovat na energetickém partnerství v rámci euro-mediterální dimenze. A chceme vytvořit plynárenský hub v medi, v, ve Středomoří. Koncem tohoto roku eh, také oslavíme desáté výročí eh, toho, že eh, lucemburské předsednictví podpořilo velice důležité události v této organizaci. Budeme se věnovat také synergiím mezi energetickou oblastí a rozvojovou pomocí eh, tady také chci velice úzce spolupracovat s vámi se všemi během všech těchto šesti měsíců. Děkuji vám za pozornost. Uh, thank you. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane eh, ministře, za projev. Eh, je velice důležité, abychom si mohli vyslechnout všechny vaše priority. Pravděpodobně budeme mít také celou řadu otázek z publika. Buď teď, a nebo později Eh, pokud byste byl ochoten odpovídat i bilaterálně. Jako první paní Nibler má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážený pane ministře, pane předsedo rady, já nebudu pokládat žádné otázky. Chtěla bych vás pouze podpořit v tom, abyste skutečně prosadil to, co jste nám teď tady před, eh, představil. Vstupujete do předsednictví ambiciozně a já vám chci popřát vše nejlepší, hodně štěstí, hodně sil ve všech těch úkolem, úkolech, které jste představil. Zmínila bych dvě věci, které mě zaujaly. Oznámil jste, že budete pořádat SMI Assembly v září, říkal jste? Ráda bych využila dnešní příležitost eh, a upozornila vás na jednu zprávu o rodinných podnicích. V Evropském parlamentu říkáme, že rodinné podniky stále představují 60 podniků v Evropském společenství. Jsou to hlavní zaměstnavatelé a e, velice důležité subjekty. Je to tedy e, téma e, důležité pro Evropu, ale v agentě Evropského parlamentu ani komise nehraje vůbec žádnou roli. Proto jsme připravili zprávu na toto téma, která se bude schvalovat v září řešíme zvláštní situaci rodinných podniků v členských státech a e, my ty problémy těchto podniků tam uvádíme v té zprávě. Možná, kdybyste tato témata v rámci SMI Assembly mohli zmínit, bylo by to jistě e, žádoucí i pro většinu nás jakožto hlavního výboru. A druhá e, věc, druhé téma, které chci zmínit, je téma vesmírné a vzdušné politiky EU. Hovoříme o programech Galileo, Copernicus a tak dále. Všechno podporujeme. E, podařilo se zajistit, že tyto projekty jsou skutečně evropskými projekty a jsou financovány evropskými penězi. Máme zprávu k průmyslové vesmírné politice, tu jsme schvalovali v plénu a já považuji za velmi dobré, že vy e, tuto oblast chcete oživit. Mně to připadá velice důležité. Eh, podíváme-li se na oblast satelitních komunikací, využívání dat z ní, je jasné, že eh, my jako Evropa musíme zaujmout jasný přístup k tomuto. Je to nutné a eh, díky za to, že vaše předsednictví rady se tímto zabývá. Omlouvám se, že budu muset trošku dřív odejít, protože mám zde dnes skupinu návštěvníků. Eh, omluvte mě, ale jak jsem říkala, na nic jsem se neptala. Hodně, zkrátka hodně štěstí a doufám, že vaše předsednictví bude mít šťastnou ruku. Eh, děkuji vám, paní eh, kolegyně. To byla kolegyně jménem EPP a teď za SAD má slovo kolega Zorinio. Děkuji vám, pane předsedo. Je mi potěšením hovořit jménem mé frakce. Chtěl bych vám poblahopřát k vašim ambicím eh, v rámci programu, který jste nám představil. Předsednictví je krátké období, jenom jeden semestr a ten druhý semestr každého roku je vždy trošku kratší než ten první. Doufám, že dospějete z úspěchu ve všech těch opatřeních, která jste zmínil. Jedno ze zásadních témat je konkurenceschopnost. Kontrola konkurenceschopnosti, konkurenceschopnost v oblasti, v oblasti digitalizace. Já chápu, že je složité se posunout ve všech těchto oblastech, ale myslím si, že to je důležité téma, na které je potřeba se neustále soustředit. Jedna z nejdůležitějších otázek pro evropské hospodářství a evropský průmysl je fiskální harmonizace. Daňová konkurence zeměmi v EU podkopává důvěru v jednotný trh. Lucembursko má skvělou pozici a může toto téma skutečně eh, poposunout dál. Je to důležité téma pro nás, pro všechny. Máme zde ještě dvě další důležitá témata, ke kterým jsem vám chtěl poblahopřát. Já jsem býval zodpovědný za energetiku v Portugalsku a ehm, my už léta čekáme na nějaký evropský energetický plán. Je potřeba dokončit energetický kontext pro nový věk energií a financování energetické infrastruktury. To je naprosto zásadní. Bez toho bude jen velmi obtížné generovat dostatečnou důvěru a vytvořit energetickou unii. Chtěl bych vám poděkovat za skvělý program a hodně štěstí. Děkuji. Pan Grobarčík za ECR má slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane ministře. Já jsem tady, ano. Jako druhý zpravodaj pro energetickou unii mm, jsem potěšen vaší prezentací, protože jste zmínil všechno to důležité. Zmínil jste konkurenceschopnost, energetickou nezávislost a reindustrializaci. Je samozřejmě velice důležité se těmito tématy zabývat. Zásadní otázka je ale cena energií. Naším cílem je tu co cenu redukovat, protože protože v porovnáním se zbytkem světa, s Amerikou a s Čínou jsme stále velmi drazí. A proto se na tyto problémy chceme explicitně zaměřovat. Samozřejmě musíme zohledňovat ten nejná, energeticky nejnáročnější průmysl, jako je ocelárenství a chem, chemopetrolo, eh, eh, che, eh, chemický průmysl. Víme, že v Evropě máme velké producenty ocely, Mimo jiné je to Lucembursko. My v Polsku jsme si kupovali ocel na teď nenověji dostavěný železniční terminál právě z Lucemburska, takže i pro nás je velice důležité, aby vy jste tyto produkty dále produkovali. Ale já bych se chtěl zeptat na eh, otázku respektování všech energetických zdrojů. Jádro, eh, a všechno to ostatní. Obnovitelné zdroje, konvenční i nekonvenční a zejména ty původní energetické zdroje v konkrétních státech, ať už je to plyn, břidličný plyn nebo cokoliv jiného. Protože chce, chceme-li být nezávislí, je potřeba, aby všechny energetické sektory spolupracovaly. A je potřeba, aby všechny země byly skutečně nezávislé. Děkuji. Jménem Zelených, pan Turmes. Eh, thank you, Jesse. Eh, Děkuji. Děkuji, Jerzy. Dobrý den, pane Etienne, budu hovořit francouzsky. Zdravím mm, Etiena, který je místo předsedou vlády. Eh, jsem velmi rád, že se naše země ujímá, místo, se ujímá předsednické úlohy v EU. Jste tady jistě viděli, že agenda, kterou předložil eh, pan ministr, je velice kroková, velice progresivní. Důležité také je eh, dát eh, náležitou úlohu Evropskému parlamentu. Pan Buzek a všichni koordinátoři výboru ITRE i výboru ENVY napsali dopis Evropské komisi již začátkem tohoto roku, aby jasně zdůraznili, že zpráva a řízení v oblasti energetiky musí probíhat ve spolupráci s Evropským parlamentem. Zůstáváme v procesu spolurozhodování a tady otázky, jako je obnovitelné zdroje, eh, energetická účinnost, všechny to, všechna tato témata eh, musí být prosazena, aby byly eh, zaručeny cíle, které jsme si stanovili. Priority, které si stanovilo lucemburské předsednictví jsou důležité. Nemáme, řekl to také komisař Kaněta, jakékoliv odkládání znamená další a další zdržení pro evropské spotřebitele. Potřebujeme tedy eh, vystat jasný signál. Eh, je, již před deseti lety jsem bojoval za ekodesign a, a za market surveillance. Máme příliš mnoho podvodů přichají, přejíždějí výrobky mimo EU e, často podvodným způsobem. Na vnitřním trhu nemůžeme mít e, takové nedokonalé či chybné systémy kontroly. E, bylo by dobré vytvořit nějaký centrální registr, centrální počítač Včera eh, předložila komise Market Design. To je velice dobrý text, ale jednu věc nechává stranou a to je eh, porušování eh, hospodářské soutěže dotacemi. Takže komise je tady opravdu příliš soft, je příliš zaslepená vůči některým a příliš třícná vůči jiným. Tady by bylo dobré, aby se jasně ukázalo, že ten trh takto špatně funguje. Není možné mít eh, odpovědnost za eh, fotovoltaiku a když pak přijde k jaderné, ekonomice, jaderné energetice, tak tady není nic. Prostě ten trh musí být eh, férový, spravedlivý. Pokud jde o vytváření ehm, energetického společenství, tomu právě velmi fandí náš pan předseda. Bylo by dobré, abychom si vyjasnili vztahy ze země Balkánu. Musíme dát eh, daleko větší institucionální podporu těmto zemím. A pak ještě eh, diskutujeme o jedné věci s komisařem Ševčovičem. Není možné vytvořovat eh, velký trh na jihovýchodě Evropy a do jisté míry eh, tady nezačlenit některé země, například eh, Srbská a podobně. Elektřina nezná hranice. Ani plyn by neměl mít takto hranice. Takže děkuji, že se zasadíte o prosazení tohoto, tohoto cíle. Já už budu končit, protože už jsem spotřeboval mnoho času. Pan předseda je vůči mě velkorysý tento týden. Já myslím, že je třeba eh, ještě říci, že Junckerův plán nám může hodně pomoci, takže ten je třeba dále posuzovat, posunovat k mm, ne, obnovitelným zdrojům. Paní López Vermejo z GUE má slovo. Dobrý den a děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel mezi nám a předložil nám tento ambiciozní program. Tady jsem. Tedy děkovala jsem vám. Děkovala jsem vám, že jste přišel a prezentoval program předsednictví. Mě zajímají dvě témata, pro nás velmi důležitá a jsou spojené s evropskou eh, ekonomikou. Je to Junckerův plán a také otázka energetiky. Je tady v Junckerově plánu celá řada závazků zlepšovat kvalitní pracovní místa, eh, produktivní konvergence a další. A tady jsou důležití také sociální partneři, kteří se musí zapojit do uplatňování těchto cílů, aby bylo eh, lepší, možné zajistit lepší financování evropské ekonomiky. A eh, tady eh, je třeba ještě řešit slabiny, které má celá řada ekonomik, například u nás v naší zemi, ale také jinde na jihu Evropy. Je tady eh, otázka eh, termínů a finančních eh, zdrojů. Všechny tyto otázky musí být na našem programu. Měli bychom je začlenit také do různých přeskumů, které budou v průmyslové oblasti probíhat. Druhé důležité téma je otázka fiskality. Velká část průmyslu, zejména na jihu Evropy, se museli Eh, soustředit do mezinárodních konglomerátů, které vlastně v praxi provozují vyhýbání se eh, placení daní takzvanou optimalizací. A to právě nedávno se krásně odhalilo zrovna v Lucembursku. Eh, je tady Eh, nekalá konkurence vůči malým a středním podnikům, které právě vytvářejí pracovní místa, vytvářejí rozvoj ekonomiky v tom nejbližším okolí. Je to velká ekonomická ztráta pro strát, eh, který má naopak velice podporovat takové místní eh, centra ekonomického rozvoje. Za lucemburského předsednictví bychom chtěli slyšet nějaký závazek, že stanovení daňového základu bude opravdu zohledňovat, kde se která produkce vyrobila a že to bude platit rovným způsobem pro všechny podniky, nebude nikdo diskriminován. Děkuji vám a ještě jednou děkuji, že jste mezi nás přišel. No, děkujeme. Nyní paní Kapel za skupinu ANF. E Pozit. Děkuji, pane předsedo. Díky, pane ministře Schneider, že jste přišel a představil nám svůj úvod k prioritám lucemburského předsednictví rady. Vaše portfolio je velmi obsáhlé, e, stejně jako vaše ministerstvo. A tím pádem se budete potýkat e, v, s většinou priorit vašeho předsednictví e, během předsednictví. Stejně jako tento výbor je dobře, že zmiňujete mainstreaming a konkurenceschopnost a e, chcete také reformovat e, radu, e, pardon, competitiveness board, tedy otázku konkurenceschopnosti, to je jednoznačně věc, která je důležitá pro veškeré průmyslové sektory. Samozřejmě eh, je důležité zajistit i náležitý přístup k financím, pro, zejména pro malé a střední podniky, to je další důležité téma. Energetickou unii představil eh, již včera váš kolega. Pan kolega Gorbarčik je eh, zpravodaj na toto téma a představil svou zprávu. Musím říct, že hovoříme-li o konkurenceschopnosti, Musíme také pamatovat na včerejší navrženou reformu systému ETS, zejména otázku carbon leakage. Pro vás je to velké téma v Lucembursku, vy máte ocelárny, já jsem Rakušanka, my máme ocelárny také, eh, přičemž oceláři u nás přesunuli v loňském roce dvě velké továrny do USA, jinými slovy, jakým způsobem Eh, budeme řešit carbon leakage, zůstanou firmy u nás, budou utíkat, budou se stahovat zpět do USA. To je pro nás obrovské téma a chtěla bych se vás proto zeptat, zda z vaší strany předsednictví rady vidíte potřebu o tomto o tomto jednat, tedy ta včera navržená řešení týkající se carbon leakage a reformy ETS. Eh, už víte, že to není 170 eh, branží, je to už jen 50 a další se mají likvidovat. Eh, vidíte zde potřebu s tímto něco dělat? A co byste udělali, abyste zabránili tomu, eh, aby od nás z Evropy odcházely klíčové produkční průmysly, nebo respektive jejich zastoupení? A samozřejmě také eh, ochrana půdy. Je zajímavé, že v Lucembursku se to vnímá jako otázka čistě zemědělství. Eh, v této oblasti teď nastává velká fúze mezi Grasmar 5 a Next. A Objevuje se diskuse, zda je vůbec možné, aby něco takového na trhu proběhlo. Mě by zajímalo eh, znát váš názor, zda je možné, aby se tyto dva podniky sjednotily. Děkuji. Eh, Mr. Kelly. Děkuji, nyní pan Kelly. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane ministře, buďte vítán. Přeji vám mnoho úspěchů ve vašem předsednictví. My jako Irsko jsme měli předsednictví poměrně nedávno. A vím, že to je náročné pro malé země, ale myslím si, že právě malé země mohou být velice úspěšné a třeba Lucembursko které opravdu je tou eh, zcela evropskou zemí, když se podíváme na historii. Týkal, eh, zabýval jsem se, byl jsem součástí trialogu ohledně balíčku pro ochranu údajů. Doufáme, že to za lucemburského předsednictví dotáhneme. Zatím zde byly dva trialogy, které byly velice efektivní. Takže si myslím, že pro vás to bude asi velký eh, cíl, abyste dotáhli tento balíček do konce. Také jsem zpravodajem v, pro přípravu konference COP21, to znamená ten eh, summit o eh, klimatu, který se bude konat v Paříži a vy tam budete také hrát velkou úlohu. Co konkrétně chystáte k tomu, aby eh, tam došlo k té velké dohodě, která má být v souladu s evropskými cíly? Myslím si, že to je velice důležitá konference. Lucembursko je taková přátelská, neutrální země, takže si myslím, že budete mít eh, uležitou úlohu v tom, jak dosáhnout té dohody. A ještě se chci zeptat eh, na energetiku. Energetická unie, už to zde zaznělo, je to důležité téma pro nás i pro Evropský parlament, nechci hovořit podrobně, ale pan Juncker řekl, že by chtěl, aby se Evropská unie stala světovým lídrem v obnovitelných zdrojích. Takže já na vás, eh, vás vyzývám a k tomu, abyste se také toho ujali a chci se zeptat, jak chcete také přispět k tomu, aby ochrana klimatu byla udržitelná, protože jste nebezpečí, že budeme pořád jenom hovořit o těch udržitelných zdrojích a udržitelnosti, ale do praxe se to nedostane. Děkuji. Děkuji. Pane kolego Šone. Nyní pan Ela. Děkuji, pane ministře, že jste přišel. Já mám velmi stručnou otázku. Týká se Junkrova plánu. Eh, vy jste zmínil jeho důležitost. Eh, členské státy eh, podpořili Junkrův plán tak nějak jaksi povrchně s tím, že tedy nebyli ochotni dát na něj vlastní peníze, spíše vzali peníze z toho jaksi nejméně chráněného kusu rozpočtu EU, jinými slovy z investic a s inovací. Eh, v parlamentu tady u nás se proti tomu eh, zvedla obrovská vlna odporu, protože to podkopává jeden z hlavních cílů Evropské unie, tedy výzkum a vývoj a inovace. Teď tady je nový návrh rady a tam se hovoří o eh, škrtech v, v EFSI. Opět je to 200 milionů a opět jdou z rozpočtu na výzkum. Já mám velice jednoduchou otázku pro lucemburské předsednictví. Toto je skutečně politická facka tomuto parlamentu. A já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem se zasadíte o to, aby tento návrh byl stažen. Protože tento návrh v podstatě nevíme, jak interpretovat. My jsme udělali určitou oběť, připravili jsme peníze na eh, inovace a další reakce rady je hned eh, škrtnout nebo respektive chtít dalších 200 milionů euro, eh, což je provokace a já se chci zeptat, co s tím hodláte dělat. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Pane ministře, já bych si také dovolil pár dotazů, pokud s tím souhlasíte. Za prvé, zmínil jste radu pro konkurenceschopnost. A jste, také jste hovořil o takzvaných nákladech na absenci Evropy, ale ty náklady na ta neexistující evropská opatření, na tu non-Europe, já si myslím, že bychom se k tomu měli vyslovit jednotně, co by členské státy. Chci se zeptat, eh, opravdu je důležité zamyslet se nad tím, jak by to vypadalo bez unifikace. Myslím si, že opravdu ta myšlenka vyčíslit náklady na tu absenci toho evropského přístupu je velice zajímavá. Pak je zde také ta cestovní mapa, o tom jste možná příliš nehovořil, ehm, co se týče té cestovní mapy pro průmysl, možná pro Lucembursko nějaký ten těžký průmysl není tak důležitý, ale celkově v Evropě jsou to důležitá čísla, ale zároveň bychom chtěli, aby ta čísla byla vyšší, aby to bylo třeba 20%. Třetí bod. Evropská agentura pro vesmír a vesmírná politika. Jak to všechno financovat? Evropská vesmírná agentura má k dispozici v zásadě e, pouze finance z těch národních úrovních a potřebovali by více peněz evropské úrovně, protože se domnívám, že jde o velice významnou e, ekonomickou um, politiku, protože tam to, to vlastně zase souvisí, tam velký pákový efekt, souvisí to s dalšími inovacemi, technologiemi. A pak se chci ještě zeptat eh, na to, jak je to s cenami energetiky v Evropě. V celé řadě členských zemí máme regulované ceny a eh, zase v jiných tedy nejsou regulované ceny. To znamená, jde to tak, že rozhoduje trh. Nicméně ty ceny celkově jsou vlastně mnohem vyšší třeba než v USA. Takže potřebujeme se na to podívat komplexně. Ve výboru ITRE jsme také připravili slyšení na toto téma, které se nazývalo, nebo nazývá krize energie. Takže vás také zveme na to slyšení. se tam přišel buď vy, nebo třeba někdo ze zástupců lucemburské vlády. Takže to téma ceny energií eh, v Evropě, na našem kontinentu. Pokud už někdo další nemá dotazy, tak vás poprosím zda byste mohl zareagovat na otázky. Děkuji vám mnohokrát za všechny poznámky a otázky. Bylo jich hodně. Já začnu otázkami o fiskální harmonizaci. Jenom chci říci, že to není moje pravomoci. milí líto, ale řečeno jsem možná rád, že to není mojí pravomocí. Pro každém případě tedy eh, to není moje pravomoc. Ale vězte, že Lucembursko nebude nic blokovat. Naopak ho podnikne vše proto, aby se různé fiskální otázky posunuly dopředu. Pokud jde o otázku o SMI Assembly, tedy schromáždění malých a středních podniků, které se bude konat 18. a 20. listopadu v Lucembursku. Vězte, že zhruba 450 účastníků se již zapsalo na tuto akci a e, téma rodinných podniků bude rozhodně důležitým tématem během jednání. Děkuji e, za podporu této myšlenky a vidíte, že se to tedy bude konat. Pokud jde o kosmickou tématiku, Lepší spolupráce mezi EU a Evropskou vesmírnou agenturou. Tady lucemburské předsednictví využije toho, že v současné době také spolu předsedá v agentuře ESA spolu eh, se Švýcarskem a bude se zasazovat o to, aby se věci posunuly dopředu a aby se jednalo o lepší spolupráci, intenzivnější spolupráci mezi EU a ESA. Další otázky se týkaly e, zprávy a řízení energetické unie. Lucemburské předsednictví má e, tu ambici dospět e, k, ke schválení závěru na zasedání Rady 26.11. Označování a úloha parlamentu v tom všem? Ano, úloha parlamentu. Já myslím, že to je složitá otázka, jak víte, pane Turmesi, ale přesto vám odpovím. Cílem eh, zprávy a řízení je, aby tedy taková věc vůbec existovala. Cíl, který jsme si eh, dali, chceme naplnit. Jistě, že Různé evropské instituce se na tom také musí podílet tak, jak je to definováno. Zatím jde o to stanovit si rámec. Naše předsednictví se bude rozhodně snažit eh, dosáhnout politické dohody o tom, jak k celé otázce přistupovat. Možná je trošku eh, předčasné hovořit o konkrétní úloze jednotlivých institucí. Evropský parlament bude bezesporu informován o tom, jak celá věc pokračuje. Z naší strany o tom budeme informovat. Otázka označování. Budeme se snažit eh, najít eh, schodu pro zasedání Rady 26.11. Eh, jaderná energetika, to je jasné, že Lucembursko není pro jadernou energii, to je jasné. Na druhé straně, jak víte, volba energetického mixu spadá do výlučné pravomoci členských států a členské státy rozhodují sami za sebe, zda chtějí či nechtějí používat jadernou energii. Naší prioritou lucemburského eh, předsednictví je klas důraz na eh, nové technologie, inovace eh, a v oblasti obnovitelných energií a energetické účinnosti. Tady klas hlavně důraz. To všechno jsou hlavní hnací síly pro zelenou ekonomiku, Eh, která bude vytvářet pracovní místa pro celou Evropskou unii. To je názor našeho předsednictví. Energetické společenství. Další téma. Po zprávě eh, z High Level Reflection Group, kterému předsedal pan Buzek, se tady eh, hovoří o návrhu energetického společenství eh, s celou řadou reform. Lucemburské předsednictví chce eh, mít jistotu, že Evropská rada dá mandát Evropské komisi a ta bude moci působit již od října tohoto roku. A nyní Junckerův plán. Abych odpověděl na otázku pana Turmese, budeme o tom diskutovat 26. září během celého jednoho odpoledne na zasedání rady. Lucemburské předsednictví má cíl dát do kontaktu hlavní aktéry, zejména Evropskou investiční banku a vnitrostátní orgány, aby bylo možné usnadnit rozvíjení projektů, které by mohly být financovány tímto nástrojem. Především jde o energetickou účinnost, obnovitelné zdroje, kde jsou potřeba velké investice. Až se budeme snažit vyjasnit, uplatňování celého Junckerova plánu a dopadu na energetické Eh, politiky, tak budeme zdůrazňovat především tyto aspekty. Otázka fiskality a konglomerátu. Tady se odkazuji na svou první odpověď. Není to v mé pravomoci. Pokud jde o mainstreaming konkurenceschopnosti, já myslím, že se shodneme, že to je velice důležité téma našeho předsednictví a je to ostatně velmi důležité pro dobré fungování Evropské unie. Potřebujeme globální pohled na různá témata, nejen otázka konkurenceschopnosti, čili netýká se to pouze Rady pro konkurenceschopnost, ale týká se to také Rady eh, pro životní prostředí. A eh, teď odpovídám na několik otázek na jednou. Je třeba eh, postarat se o to, aby průmysl byl, či zůstal, či znovu se stal konkurenceschopný také v EU. Musíme zabránit tomu, aby průmyslové aktivity e, se stahovaly pryč z Evropy, protože Evropa není dostatečně konkurenceschopná. E, tady mám na mysli i mm, fiskální hledisko, ale vůbec konkurenceschopnost obecně. Naše předsednictví se chce zaměřit na inovace a výzkum a rozvoj Pokud je o konkrétní akce, já osobně bych dal přednost, kdyby tady bylo více konkrétních akcí s konkrétními ambiciozními termíny. E, dopis, který poslala paní Běnkovská e, na toto téma, takto ambiciozní není. Co jsme tady měli ještě za otázky? COP21. Jak bude eh, působit Lucembursko v oblasti COP21? Budeme se snažit eh, být eh, faktorem, který usnadní jednání. Budeme rozhodně spolupracovat s Francií, která bude předsedat COP21, aby bylo možné dospět k dohodě v Paříži uděláme vše, co je možné pro úspěch v této oblasti a pro získání jasných závěrů. A ještě otázka o rozpočtu, rozpočtu pro výzkum. To je otázka, o které asi hovořil ministr financí. Je to především finanční aspekt, ale chápu eh, vaš, váš názor, vaši pozici. Já lituji, že to tak je. To rozhodně ovšem není tématem, které, za které bych zodpovídal já. Tak já doufám, že jsem plus minus odpověděl na vše, co zaznělo v diskusi. A ještě poslední otázka pana předsedy. Evropský energetický trh a ceny za energie. Musíme konstatovat, že vnitřní trh není dokončen. Na tom je třeba dále pracovat. A bude to také jednou z priorit našeho předsednictví. Energetická unie by nám měla umožnit snížení cen do budoucna tím, že budeme účinnější. Do toho musíme ještě zapojit regionální dimenzi. A myslím, že Lucembursko eh, spolu s dalšími zeměmi eh, bude dávat jasný příklad díky eh, fóru, které by vytvářelo jednotný trh energií nebo alespoň začlenilo různé sítě Eh, pro příslušné země. Myslím, že je tady velmi mnoho témat k projednání, pokud jde o energetický trh, a to nejenom během eh, šesti měsíců našeho předsednictví, ale i dále do budoucna. V každém případě jsme zde velmi potimováni. Minister, uh... Ano, děkujeme, pane ministře. Děkujeme za to, že jste přišel mezi nás. A možná vás také poprosíme, abyste nám mohl svůj projev poskytnout písemně aby i ti, kteří dnes eh, nemohli být přítomní, aby si to mohli přečíst. Děkujeme také za spolupráci a doufáme, že i v těch následujících letech nás budete informovat o všech tématech, která se nás týkají, která jsou pro nás důležitá. Děkuji vám ještě jednou. Uh, dear colleagues, ladies Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, docela se dnes držíme časového harmonogramu. A teď nás čeká pozice Evropského parlamentu k souhodnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, všechny oddíly. Na začátek bych vás rád informoval, že ta schůze ze 3. září bude odložena až na 7. září, to znamená, ta příští schůze se bude konat až 7. září v pondělí ve Štrasburku. Abychom eh, dodržovali všechny lhuty pro předložení pozměňovacích návrhů pro výbor rozpočet, tak tou lhutou zůstává 3. září. Ta lhuta je tedy do 3. září, byť nemáme žádnou schůzi. S výborem pro rozpočet jsme se rozhodli na této pozici. Za prvé, naše navrhovatelka, naše zpravodajka, která je dnes přítomná, paní van Bosuit, zašle veškeré pozměňovací návrhy, které předloží členové výboru ITRE, výboru pro rozpočet, do 3. září 2015. Hlasovat ve výboru ITRE se bude konat 7. září 2015 ve Štrasburku. Bude to mimořádná schůze pondělí večer ve Štrasburku. Výbor pro rozpočet bude informován o výsledku hlasování. Přislíbili nám, že eh, na základě určité gentlemanské dohody vezmou v úvahu za prvé pozměňovací návrhy, které předloží naše zpravodajka a že také vezmou v úvahu i výsledek hlasování v našem výboru. A ten výsledek může možná dopadnout trochu jinak, než jak to očekává paní zpravodajka. Takže to jsem, tím jsem vysvětlil postup a teď se dostáváme k výměně názorů. Já nejprve poprosím naši zpravodajku, paní Annelín van Posuit aby se ujala slova. Děkuji za slovo, pane předsedo. Velice děkuji za tento úvod. Ano, ten postup, jaký jste nastínil, je ten, kterým se vydáme. Milí kolegové, je mi svým způsobem ctí, že si mohu vzít slovo eh, takto podstatě naposled jako poslední před prázdninami je to nejlepší nakonec, jak se říká, že ano. Před pár týdny jsme zde ve výboru velkou většinou schválili mandát pro třístrané jednání o rozpočtu na rok 2016. A jak už eh, bylo řečeno ráno s rozpravou s panem komisařem, jsou naším největším problémem úspory v Horizontu 2020 a CEF. CEF. Ehm, musíme to neustále zdůrazňovat. To je sdělení, velice důležité sdělení našeho výboru, totiž, že úspory v těchto programech ehm, jsou pro nás velmi, velmi problematické. Já jako zpravodajka bych ráda vyslala signál radě, komisi, ale i rozpočtovému výboru, ehm, že je potřeba toto třístrané jednání zachránit. A proto Eh, navrhnuty úspory, které jsou navrhovány v EFSI, zrušit a zavést ten původní návrh rozpočtu. Jsem si vědoma toho, že eh, už došlo ke schodě o EFSI, na tom už se asi nic moc nezmění, ale je potřeba vyslat jasný signál v tom smyslu, že rubrika 1a nebude používána jako dojná kráva, kdykoliv bude potřeba trochu peněz tu na ono, tu na ono. Je potřeba podporovat přeshraniční projekty v oblasti energetické infrastruktury. To jsou projekty s velkou přidanou hodnotou, ale bohužel jsou to zároveň ty projekty, které v první řadě utrpí újmu na penězích v rámci těchto úspor. Ze strany komise eh, k tomuto návrhu přišla pozitivní evaluace, já k tomu také eh, předložím několik eh, pozměňovacích návrhů. Rovněž hovoříme o apropriacích pro EASu a podobné agentury, které mají dostávat dodatečné úkoly. Když dostanete dodatečný úkol, potřebujete více peněz. Znamená to samozřejmě ale na druhou stranu i to, že agentury, které pracují neefektivně, budou přehodnoceny a dostanou peněz méně. Momentálně diskutujeme o tom, do jaké míry můžeme co nejlépe podpořit rozpočtový výbor v těch těžkých vyjednáváních. My jsme se eh, v tomto smyslu sešli už ve Štrasburku, ale eh, diskutovali jsme se zástupci ostatních frakcí i dnes ráno a snažíme se najít co nejširší konsensus. Děkuji. Děkuji vám, paní zpravodajko. Paní, pa, pan Eller má slovo. Eh, děkuji. Já bych nechtěl brát paní zpravodajce, brát privilegium posledního slova, ona bude mít konec konců slovo ještě na konci, já budu stručný. Eh, Ehm, myslím si, že paní zpravodajka si zaslouží naše díky. Dnes eh, jsme eh, si napříč frakcemi odsouhlasili tu linii, kterou tady teď představila. Jasně se ukázalo, že pokud ze strany EFSI jsme konfrontováni dalšími úsporami, rada eh, ty závazky v rozpočtu zkrátilo dalších 200 milionů a ehm, platby eh, o dalších 47 eh, milionů. Eh, chtěl bych upozornit, že zde máme ovšem ještě další peníze, takovou tu kotvu, kterou za sebou pořád vlečeme z rámcového programu číslo 7. A myslím si, že by byl velký problém ty aby se tak řeklo, nedoplatky z rámcového programu číslo 7 eh, teď uplatňovat v oblasti výzkumu a vývoje, protože to zasáhne zejména malé a střední podniky, které už léta čekají na peníze a pokud eh, jim je teď najednou opět nedáme, eh, důvěru k nám rozhodně ne, nezískají. Tedy děkuji paní zpravodajce ale upozorňuji, že bude potřeba zabývat se nejen škrty v EFSI, budeme muset pracovat daleko šířeji. A do té míry jsem velmi vděčný a považuji za zásadní, aby náš výbor a předseda našeho výboru toto stanovisko říkal a tvrdě zastupoval i na veřejnosti. Protože jak říkám, míra úspěšnosti 6,2% pro malé podniky. To u jakéhokoliv výzkumného programu znamená jeho konec, jeho smrt. A všechny naše cíle, ať už jde o energetickou politiku, malé střední podniky, inovaci eh, nebo jiné programy na podporu výzkumnic eh, v takovýchto projektech a tak dále a tak dále a tak dále. Tyto všechny naše snahy strašně trpí Eh, takovýmto obratem. Protože pamatujme na to, že Evropská unie má jednak ten cíl vydávat 3% HDP eh, na výzkum a vývoj. My jsme teď hluboko pod tou 3% hranicí a tím pádem jsme daleko za Ázií Amerikou a dalšími zeměmi. Takže, paní zpravodajka, zkrátka ještě jednou díky za vaše snahy a těším se na další spolupráci. Děkuji vám, kolego. Pan Gerbrandy jménem ALDE. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and uh, like to thank the report. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodajce za návrh zprávy. Mohu říci, že obecně podporujeme ten směr. Měli bychom i nadále bojovat proti tomu, aby nám někdo jaksi kradl v úvozovkách peníze z rozpočtu a eh, na, na rozpočet a eh, vývoj. Myslím si, že bychom spíše, spíše bychom měli hledat v různých maržích nebo v mechanismu flexibility, anebo v některých eh, Eh, neutracených prostředcích, než se začneme škrtat v rozpočtu na horizont 2020. Mám trošku problémy s tím, abych souhlasil s přesuny eh, došlo vlastně k seškrtání některých konkrétních položek a i obecně došlo ke škrtům v tom horizontu 2020. Jsem v kontaktu s komisí, zajímají mě podrobnější informace přímo od komise na to, co je podle jejich názoru méně mm, škodlivé vůči výzkumu a rozpočtu. Protože víme, že jsou určité položky, kde třeba se nejsou ty peníze Eh, tak čerpány, nejsou tolik čerpány, jsou tam třeba problémy vůbec, aby to bylo vyčerpáno, takže možná by se spíš mělo brát tam, než celkově škrtat v takových rozpočtových položkách, které jsou velice eh, oblíbené, velice eh, jsou vytěžované a přináší předanou hodnotu. Takže já si myslím, že bychom mohli tímto způsobem se vyhnout takovým těm všeobecným škrtům a spíše hledat ty peníze jinde. Také si myslím, že bychom měli žádat komisi o podrobnější informace na toto téma a to je také jedna z věcí, na kterou jsem se chtěla zeptat ráno pana komisaře Medese, ale bohužel jsem musel být v jiném výboru, ve výboru Envy. A domnívám se, že toto je zásadní věc. Pokud chceme EFSI financovat z horizontu 2020, tak bychom alespoň měli škrtat v těch položkách, kde, kde dojde k nejmenší škodě. Děkuji, nyní pan Turmes. Děkuji, Jersey. Myslím si, že opravdu důležitý aspekt je ten boj uh, ohledně prostředků pro EFSI. Myslím si, že už o tom nemusím podrobněji hovořit, ale domnívám se, že zde potřebujeme koordinovanou strategii, jak uh, na ten rozpočet a potom bychom měli za tu strategii bojovat. Uh, já bych se chtěla vyjádřit k agentuře EASA. Myslím si, že je tam důležité přemýšlet o poměru nákladů a přínosu. Domnívám se, že musíme více Europej, europejnizovat a usilovat o makroekonomické trhy. Ale pokud chcete evropský trh, tak tam musíte mít silného regulátora. Nestačí mít pouze 28 vnitrostátních regulátorů. Takže agentura Acer je vlastně tou novější agenturou. Myslím si, že funguje dobře, že je dobře řízená. pokud má mít více pravomocí, třeba má koordinovat e, zřizování těch e, gridů, těch e, sítí a také mm, by měla i třeba dohlížet na trhy, aby tam nedocházelo e, k nějakým e, operacím. E, tak eh, si myslím, že na to musí mít i prostředky. A myslím si, že každé euro, které dáme agentuře Acer, přináší obrovský makroekonomický efekt. Protože díky agentuře Acer může docházet k lepší integraci těch energetických trhů. Takže jak bude, jednak budeme bojovat proti eh, tomu přesunu do EFSI, tak bychom také měli bojovat i za lepší situaci pro agenturu Acer. Pan komisař Kaněte v Lublani navštívil um, nějakou konferenci na toto téma. Myslím si, že i pan Ševko, Ševčovič možná lépe porozuměli právě um, hodnotu této agentury ACER. Takže měli bychom apelovat na vlády, aby byly ochotny financovat lepším způsobem agenturu ACER, protože to opravdu přinese větší přidanou hodnotu. Kohledně toho EFSI, tam si myslím, že to je věc, která nás spojuje, tam, v tom jsme jednotní, uvidíme to také i na plenárce ve Štrasburku. Ale myslím si, že po prázdninách bychom se ještě měli sesednout ke stolu a i společně s lidmi z rozpočtu se sejít a přemýšlet o tom, jak chránit určité evropské přidané hodnoty v těchto oblastech. Děkuji nyní pan Orban Krespan. Eh, děkuji. Já bych především chtěl poděkovat za to velké úsilí začlenit některé poznámky eh, do textu, stejně tak jako eh, důraz, který je kladen do posílení výzkumu jakožto strategické součástí evropské politiky i v oblasti průmyslu a energetiky. Nicméně myslíme si, že ten návrh není ještě dostatečný v současné eh, eh, rozpočtu na rok 2016. V těch velmi důležitých aspektech to není dostatečné. To je první věc. A druhá věc, která nás velmi zneklidňuje, eh, to je energetická chudoba. Myslíme si, že to také není zohledněno eh, v eh, rozpočtu. Je to tragédie a postihuje miliony rodin, konkrétně u nás. V naší zemi je to obzvláště eh, tíživá situace pro celou řadu domácností, které mají objektivní problémy pro zaplacení faktury za energie vzhledem k tomu, jaké mají příjmy. 4 miliony lidí není schopno Eh, vytopit si dům eh, na náležitou teplotu v době chladných eh, ročních období. Takže tady myslím, že Unie, energetická unie, ta by měla zohlednit takovéto aspekty. Myslíme, že současná, současný model není udržitelný pro nadcházející desetiletí Eh, není možné opírat se především o fosilní zdroje, zejména uhlí. Já vím, že je to otázka mixu, který se stanovuje eh, konkrétní členská země. A týká se to i naší země. Fosilní eh, a jiné zdroje si myslím, že všecko toto udržuje také mezinárodní napětí i určité střety v oblasti životního prostředí v různých částech světa. V tomto stanovisku se mně zdá, že také není zohledněno respektování klimatických cílů že to tady je vlastně jenom jako velmi vedlejší či okrajový problém. A to myslím, že také je zásadní problém energetický model eh, je tady vlastně stále se opírá o již vyčerpaný model fosilních zdrojů. Myslím tedy, vážená paní kolegyně, že bychom měli energetiku považovat nikoli pouze jako spotřební oblast, eh, kde se spekuluje, dosahuje se zisků. Musíme to považovat za zásadní veřejný eh, statek, který je velmi důležitý pro eh, všechny obyvatele, ovlivňuje to život mnoha milionů lidí a měli bychom to sledovat z tohoto hlediska. Děkuji. Uh, Mr. Krompers, head of unit, did... Krompers, který který zastupuje generální ředitelství pro rozpočet a je ředitelem odboru. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem ředitelem odboru z generálního ředitelství pro výzkum a vývoj pro oblast rozpočtu. Děkuji za, za slovo. Padlo se několik dotazů. Například pan Helbrandy chtěl více podrobností o tom, jak jsou odůvodněny ty škrty, zda tam proběhla nějaká analýza toho, jak ty peníze mm, budou eh, vybírány z toho rozpočtu, jakým způsobem to bude distribuováno. Chci říci to, co říkal už pan Medas dopoledne. Komise určitě nechce navrhovat žádné další škrty, než ty, k nimž jichž došlo kvůli převedení do formu EFSI. Pan komisař rovněž řekl, že počítá s podporou Evropského parlamentu na to, aby došlo eh, k tomu, že ty částky na horizont 2020 budou vlastně obnoveny díky nebo prostřednictvím návrhu opravného rozpočtu, ehm, což také Evropský parlament přivítal. Chtěla bych se stručně vrátit k jednomu dotazu který položil pan Brandy. Ptal se, zda některé ty položky byly vyňaty z možnosti čerpat z nich do EFSI. Je tam celkem pět oblastí v rámci Horizontu 2020, které jsou vlastně obehnány tou ochranou, ehm, tím ochranným plotem. Například eh, rizikové financování, um, ERC, programy Marie Sklodovská Curie. Podle našich analýz je to tak, že je možné dělat pouze určité prodáta škrty, že jiný způsob není po do, trialogové dohodě o EFSI se vrátilo do horizontu 2020 eh, asi 5 milionů. Bylo to pro ERC, pro Marie Sklodovská program a ty, ten, ty, ty zbylé peníze chceme vlastně rozdělit eh, podle principu pro ráta na rok 2000, nebo od roku 2017. To je podle našeho názoru nejlepší způsob, jak můžeme vyřešit otázku nahrazení těch peněz, které byly škrtnuté kvůli převedení do fondu EFSI. Já mám pouze jeden takový doplňující dotaz. Možná došlo k určitému nedorozumění ohledně těch navrhovaných škrtů ze strany komise. Vy jste určitě informován o tom, že komise se rozhodla přidat tam vlastně další škrty 200 a 74 milionů, protože komise eh, o tom hovořila, my vlastně už máme určité dokumenty a už se o tom jednalo i na výboru pro rozpočet. Ano, komise byla informována o, o těchto dalších návrzích ze strany rady a opravdu dnes dopoledne došlo k nedorozumění. Nevím, jak k tomu mohlo dojít, nebo jak, to, jak se to přesně říkalo, ale ty částky, o kterých jste hovořil, tak je to přesně naopak. Škrty 74 milionů na platby a okolo těch 200 milionů jsou škrty na prostředky. Hovořilo se o tom, že snad i komise chtěla tyto škrty, ale to není pravda. A komise to velice jasně řekla, že komise nenavrhovala, konkrétně paní komisařka Georgieva, nenavrhovala v návrhu rozpočtu na rok 2016 žádné další dodatečné škrty. Takže veškeré žádosti nebo veškeré požadavky, které požadovala ta výzkumná obec, komise vzala v úvahu v těch svých návrzích. Takže tyto nové škrty, ty dodatečné návrhy škrtů pochází od rady. Děkuji. A ještě jednou dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji. Samozřejmě, že poslední slovo budete mít vy, pane předsedo. Já jsem pouze chtěla stručně ještě zareagovat na některé dotazy, které jste zazněli. Škoda, že pan Gerbrandy už musel odejít, protože měl jeden dotaz, který jsme dnes dopoledne také kladli panu komisaři. Pan komisař na to neodpověděl, takže my se k tomu ještě vrátíme. Rovněž souhlasíme se stínovými zpravodaji, že budeme usilovat o co nejširší konsensus, abychom měli jasný mandát i, pro, i s výborem eh, pro rozpočet na ty trialogy. Co se týče agentury Acer, tak tam si myslím, že se také všichni dohodneme, že by potřebovali více prostředků. Už jsem to říkala také i mm, ve svém výstupu. Souhlasím s tím. Děkuji, pane předsedo. A já bych ještě chtěla na závěr všem popřát hezkou letní pauzu. Ano, děkujeme, jsme rádi, že jste mezi nás zavítala na náš výbor ITRE. Eh, já vím, že také trávíte mnoho času i v jiných výborech. Také vám přeji hezké prázdniny. Děkuji za to, že jste s námi se trvala až úplně do, až do konce dnešního dopoledního jednání. Ještě si říci, že 18. srpna je eh, lhůta pro eh, předávání, předkládání pozměňovacích návrhů, což je tedy v polovině prázdnin. A do 3. září eh, naše paní zpravodajka pošle naše pozměňovací návrhy výboru pro rozpočet. 7. září o tom budeme hlasovat a na začátku schůze jsem také říkal, že ta naše první schůze je pak posunutá. Takže já vás také poprosím, abyste i přes ty prázdniny nezapomínali na výbor ITRE, ani na Evropský parlament.